Thank you. Um... Děkuji vám, Madame Tyson. A nyní bych ráda dala slovo členům podle seznamu řečníků. To znamená, že uděluji slovo panu Davidu Kasovi ze skupiny EPP. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Paní designovaná komisařko, ve svém úvodním projevu jste zdůraznila několikrát, a myslím správně, že tvorba pracovních míst musí být klíčovou prioritou nové komise. 26 milionů lidí je nezaměstnaných, včetně milionu mladých lidí, což e, není ani přijatelné, ani únosné. Podpora nezaměstnaných a úsilí o nalezení práce je skutečně klíčové a ve svém portfoliu budete mít několik nástrojů, které e, k tomu napomůžou. E, například řešení nepoměru, mobilizace finančních nástrojů, zvyšování kvalifikace. Ale Eh, lidé, kteří jsou ochotní pracovat, nestačí. My potřebujeme také disponibilitu pracovních míst. Chtěl bych vědět, co hodlá komise učinit, aby vytvořila vhodné podmínky pro maximalizaci příležitostí k práci. Děkuji za tuto otázku. Mám za to, že je klíčová a je to, promiňte, budu hovořit přece jenom holandsky. Ano, mám za to, že se v skutku jedná o velmi zajímavou a důležitou otázku, protože vytváření pracovních míst je důležité především pro osoby hledající práci, musí mít určitý eh, návod, určité usměrňování. Eh, je nutno také eh, být mobilní, to znamená, musíme mít také správný poměr mezi nabídkou a poptávkou. A těch deset návrhů Žána Kloda Junkra také obsahuje mm, tyto prvky, to znamená program pro tvorbu pracovních pracovních míst, pro zvyšování zaměstnanosti a růst. Růst je tam také eh, zmíněn a spravedlnost. Eh, v nové komisi musíme učinit vše proto, aby došlo ke zvýšenému růstu a samozřejmě i k eh, mobilitě Eh, růst sám nestačí. Růst musí generovat nová pracovní místa, ale růst je důležitý. Jean-Claude Juncker řekl, že vytvoří eh, investiční program pro tento účel eh, ve výši 300 miliard, o tom jsme již hovořili. Je zde celá řada dalších iniciativ, které byly avizovány a které budou také uskutečněny v oblasti výzkumu, inovací. Tam by nemělo docházet k nadměrné regulaci Eh, všechny eh, administrativní zátěže a překážky musí být přeskoumány, musíme eh, je odbourávat, musíme také stimulovat více růst, musíme se postarat o důvěru a také o stabilitu, aby lidé byli ochotní investovat, aby se Evropa stala také kapitálovým trhem, aby nebyla závislá pouze na bankách. Nalezneme-li rovnováhu mezi nabídkou a poptávkou v této oblasti a to souvisí i s oběma stranami sociálního tržního hospodářství, to znamená na straně jedné růst, na straně druhé i sociální péče a ohledy, pak dojde i k zaměstnanosti. Děkuji. A nyní uděluji slovo Juče Steinruck, která zastupuje socialisty a demokraty. Prosím. A Krásné dobré dopoledne, paní Tysonová. Já vás vítám ve jménu sociálních demokratů v našem parlamentu. Lidé v Evropě a i my právem očekáváme, eh, že eh, ta nejlevněj, ty nejlevnější a nejhroznější pracovní podmínky budou odstraněny, včetně dumpingu a vykořišťování zaměstnanců, kteří jsou bohužel stále častější. Pan komisař Juncker se vyslovil za konzekventní prosazování analýzu těch slabin, stávající směrnice o vysílání pracovníků. Kde podle vašeho názoru leží specifické problémy, problémy při vysílání pracovníků a jaké konkrétní kroky chcete učinit, aby zaměstnanci, zaměstnankyně i naše regionální hospodářské podniky zamezili této formě ilegální konkurence a aby byli zaměstnanci lépe chráněni. Ehm, Děkuji vám mnohokrát. Vysílání pracovníků je vždycky citlivou záležitostí, to víme, také jsme se s tím zde v parlamentu zevrubně zaobírali. Důležité je, aby byla pravidla dodržována. Domnívám se, že to je úplně první, protože viděli jsme, že toto nevždy funguje. Provedli jsme analýzu a zaobírali jsme se směrnicí o vysílání pracovníků, abychom viděli, jestli je možno eventuálně něco změnit. A v tomto parlamentu bylo většinově rozhodnuto, že Nejprve eh, se podíváme na aplikování této směrnice, ale nejdůležitější je, abychom se postarali o to, aby, tyto, aby tato směrnice byla přizpůsobena a aby byla transponována ve členských státech tak, aby nové nástroje, které máme, byly dobře nasazovány proti zneužívání, aby tady lépe fungovaly inspekce v členských státech a lépe spolupracovaly. Tato spolupráce je velkou výhodou a proto, aby mohla být aplikována stejná báze a uvidím, abychom lépe viděli, jak to skutečně v praxi funguje. Eh, pakliže tato směrnice bude aplikovaná a jakým způsobem to uvidíme během dvou let, pak by mohly být vyřešeny problémy a pak je nutno provést evaluaci, zhodnocení a uvidíme, jakými kroky se ubírat dál. V mezidobí, v nebezidobí bychom však neměli se děsit této směrnice o vysílání pracovníků. Víme, že s ní souvisejí problémy, víme, že se diskutuje o určitých klíčových koncepcích, jako například, jaká má být minimální mzda, minimální tarify a tak dále. Víme, že existují problémy, ale v tom případě je také musíme zhodnotit a musíme eh, se zamyslet nad tím, jak tuto eh, klíčovou směrnici eventuálně reformovat. Ale měli bychom skutečně začít aplikováním této směrnice, abychom viděli, jak daleko vede a nesmíme přitom zaobírat, eh, zavírat oči před problémy a podívat se na eventuální obtížné body ve směrnici. Na to již poukázal Jean Juncker a řekl, že cílově zaměřená reforma této směrnice bude provedena. Andrea McIntyre za ECR. Děkuji vám, paní Tyson, já jsem tady. Já vás tu velice vítám jménem naší skupiny ECR. Na konci minulého období parlamentu jsme schválili zprávu s názvem Jak může Evropská unie přispět k vytváření příznivého prostředí pro podniky, firmy a startup společnosti a vznik pracovních míst. Šlo o iniciativu e, výboru EMPL a ta zdůrazňovala mimo jiné e, e, nedá současný silný trend, kdy e, společnosti navracejí e, výrobu a služby do Evropy a e, s tím se pojí příležitosti pro vytváření pracovních míst. My se tedy domníváme, že ekonomiky Evropské unie mají jedinečnou příležitost posílit tento trend navracení práce do členských států. Eh, hovořili jsme o možnosti založení eh, nějakých kontaktních eh, bodů pro posilování těchto příležitostí a mě by zajímalo, jak vidíte roli komise v tomto úsilí. McIntyre. Ehm, Děkuji vám, paní McIntyre musíme eh, se eh, postarat o to, abychom vytvořili lepší podnikatelské prostředí v Evropě a chceme, eh, chceme-li, aby přišla pracovní místa, musíme se postarat o to, aby se tvořily nejenom ve státní správě, ale i v soukromém sektoru. To znamená, že potřebujeme vyvolat investice, musíme investice zatraktivnit, aby se podniky dále rozvíjely potom musí mít prostor pro to, aby se odvážili přijímat nové zaměstnance. Takže to všechno musíme povzbuzovat k růstu. A všechny nástroje, které máme k dispozici, musíme využít, protože se nedá říct, že bychom měli jen jeden sektor, jedno odvětví, na které se zaměříme. Tento problém je více rozměrný a všechny překážky, které existují a které brzdí podniky v růstu a v rozvoji, anebo jim brání v zahájení činnosti. To všechno musíme odstranit. A já si myslím, že musíme pracovat i na administrativním zjednodušení. Tady vytvořila komise celý soubor nástrojů a postupů, které by měly vést k tomuto cíli. Budeme zkoumat všechny právní předpisy předtím, než přijdeme s novým návrhem musíme posuzovat a vyhodnocovat usnesení a rozhodnutí, která jsme přijali. To je další důležitá věc. Musíme k tomu však mít odvahu. Musíme se k tomu stavět otevřeně, abychom se věnovali i otázkám, dejme tomu, ochrany zaměstnanců a pracovníků. K tomu potřebujeme odvahu. Musíme si otevřeně říci, že musíme chránit to, co je třeba chránit a musíme zajistit, aby aby všechny předpisy, které máme, také potřebujeme. A to, co máme, musíme přizpůsobit tomu, aby e, podniky mohly efektivně pracovat, aniž bychom ohrozili ochranu, kterou jim poskytujeme. E, chtěla bych toho říct hodně, ale bohužel za dvě minuty se toho příliš mnoho stihnout nedá. E, chci tedy říci, že musíme udělat všechno pro to, abychom vytvořili lepší podnikatelské prostředí, protože jinak nebudeme mít více pracovních míst. Děkuji Marian Harkin za skupinu ALDE. Prosím, máte slovo. Děkuji. Paní dezignovaná komisařko, jsem potěšena, že vás zde mohu pozdravit jménem skupiny ALDE. Vy jste v své písemné odpovědi řekla, eh, zatím se nám nepodařilo naplnit řadu cílu eh, agendy 2020 a skutečně pokud jde o eh, cíle sociálního vyloučení a zaměstnosti je nedosáhly. Citovala jste Žana Kloda Junkra o tom, že je nutno posuzovat sociální dopady každého opatření, které přijímáme. Vzhledem k výsledkům cílu EU 2020. Ty jsou eh, propojeny s implementací evropského eh, semestru eh, neoddělitelné. Jaké úpravy nebo změny je nutno provést v rámci implementace, abychom dosáhli strategie 2020? Posílovat implementaci implementaci, eh, lepší eh, zapojení Evropského parlamentu do procesu nebo jaké jiné návrhy v tomto ohledu máte. Děkuji vám. Vše je samozřejmě eh, navzájem propojeno. Musíme se postarat o to, aby Eh, se evropský semestr stal sociálnějším. To je také uvedeno eh, ve směrech eh, vytyčených Žanem Klodem Junkrem. Co proto můžeme učinit? Evropa 2020, sociálnější semestr. Myslím, že tady je celá řada možností, které se nabízejí a mnoho úkolů je před námi. Sociální ukazatele ty existují, ale e, zatím jsme e, k ním přistupovali poněkud macežsky. Říkalo se, že to jsou pouze pomocné ukazatele, e, ale nic se v tomto ohledu konkrétního neučinilo. Musíme se tím intenzivněji obírat a to se takto dohodlo i v kolegiu komisařů, že totiž sociálním ukazatelům musíme přisoudit větší váhu a případně je vyzvednout na stejnou úroveň jako ukazatele pro makroekonomické nerovnosti. Jakmile spatříme problém, bude muset proběhnout prohloubená analýza, eh, tak abychom zjistili více podrobností o tom, co se v tom kterém eh, členském státě děje a to bude pak zapracováno i do eh, doporučení eh, pro příslušnou zemi. Dále do semestru musíme, nebo v semestru musíme počítat i s lepším zapojením sociálních partnerů. To jsou ale věci lokální, národní, které se týkají příslušnosti členských zemí. i členské země musí sledovat, čím se Evropa za, zabývá, nejenom uh, uh, my. Uh, musíme pohlížet na situaci v členských zemích. Samozřejmě, že parlament se může také vyjadřovat k těmto situacím. Musíme eh, prohloubit makroekonomický dialog. Jsou eh, tady eh, i mm, další nástroje, jako například doporučení pro jednotlivé země. Musíme samozřejmě dobře naslouchat, abychom zajistili, že budou tyto nástroje dobře uplatňovány. Děkuji a nyní má slovo další tazatelka. Mm, já jsem tady, vítejte. Děkuji vám mnohokrát za vaše velice zajímavá úvodní slova. Eh, já bych chtěla poukázat na určité specifikum trhu práce. Eh, vidíme, eh, že tady máme takový šedý pracovní trh. Jsou to lidé, kteří nemusí být zaměstnávaní, to takový švarc systém. To znamená, že zaměstnavatelé ušetří mnoho prostředků. E, když se podíváme například na leteckou branži, my jsme měli například slušení, kde jsme pozvali piloty, a hovořilo se o tom, že úroveň stresu výrazně vzrostla a že to by mohlo ohrozit bezpečí cestujících. Jaké iniciativy můžeme očekávat z vaší strany, abychom vytvořili řádné pracovní podmínky pro zaměstnance v letecké dopravě. Děkuji. Eh, Děkuji vám mnohokrát. Eh, problém eh, švart systému je skutečně velikým problémem, je to zneužívání zákonu a to samozřejmě nesmíme připustit musíme postupovat proti tomu. Eh, členské státy nad tím samozřejmě musí bdít a musí se pokusit o to, aby pravidla byla dodržována. Zcela jistě. Eh, často tady jsou obtíže eh, s tím, aby se zaměstnanci stali třeba samostatnými osobami samostatně vyděleněmi činnými a proto prostě se chápou této příležitosti zaměstnat se v rámci švart systému. Ale tady existují přísná pravidla, podle kterých se musí rozhodovat a je třeba být nad tím, aby tato pravidla byla dodržována. Problém je mm, přeshraniční, jde napříč všemi zeměmi. Když mají lidé toto zdánlivě zaměstnání, to znamená pracují ve švart systému, je to vlastně zneužití toho, toho, té legislativy, které jsme vytvořili. Ochrana práce, ochrana těhotných žen a v tom případě nejsou dodržovány naše zákony, to je podvod a proti tomu podvodu se musí postupovat eh, práce na černo, E, musí být potírána. Já jsem přesvědčena o tom, že tady musíme vyvinout ještě větší snahy pro to, abychom nazbírali daleko větší evidenci a údajů z členských států, abychom si udělali řádnou představu o tom, jak to vypadá, jaké nástroje můžeme využít a jakým způsobem můžeme potírat e, toto zaměstnávání pracovníků v takzvaném česky řečeno švarc systému. Mm, to je naprosto jasné, e, proti tomuto jevo je třeba bojovat a myslím si, že v tom jsme si všichni zajedno. Děkuji, eh, Jean Lambert ze Zelených. Eh, Děkuji vám, paní předsedkyně, a vítám vás, paní Tyson, také jménem naší frakce. Já bych se také chtěla zeptat na vytváření pracovních míst a e, na to, co jste říkala, a tedy, že si přejete udržitelnou Evropu. E, protože z perspektivy zelených ten pověřovací dopis, který jste obdržela od předsedy Junckera, e, postrádá jakékoliv možnosti ohledně vytvoření udržitelných kvalitních místních Eh, pracovních míst prostřednictvím zelené ekonomiky a zeleného přechodu. Takže nás by zajímalo, eh, jak vy eh, budete prosazovat zelená pracovní místa a celou agendu zeleného přechodu v nové komisi. Zejména tedy pokud jde o balíček pracovních míst růstu a investic. Budete, neoplánujete, dejme tomu, tři konkrétní věci, které budete Eh, prosazovat v této oblasti. Děkuji vám. Zelená pracovní místa jsou zásadní. Zažili jsme krizi, kdy velká většina pracovních míst byla ztracena a já si nemyslím, že bychom měli být naivní a myslet si, že ta stejná místa zase vzniknou. A to ve společnosti, která se nachází v přechodové fázi. My máme problémy s energií, musíme eh, být eh, musíme být udržitelnější, a to je hlavní směr. To musí být náš hlavní princip při rozhodování o budoucích postupech. A to se musí projevit i na politice zaměstnanosti. Musíme zajistit, aby přechod byl možný i na pracovním trhu. Musíme zajistit, aby lidé, kteří přišli o práci, nebo mladí lidé, kteří se teprve připravují na vstup na pracovní trh, měli ty správné schopnosti aby eh, se mohli začlenit do nových odvětví a e, nových společností. E, musíme se velice snažit e, vzdělávat a kvalifikovat mladé lidi. Musíme se postarat o to, aby byly k dispozici ty správné schopnosti. Tady už probíhají iniciativy, máme sdělení o nové ekonomice, máme zelená pracovní místa a to všechno není nic okrajového. To jsou ústřední problémy společnosti, která prochází prochází transformací. Musíme mít odvahu na to, abychom investovali do inovačních projektů, eh, musíme mít odvahu experimentovat a eh, musíme využívat všechny nástroje, které k tomuto účelu máme v Evropě k dispozici. Děkuji. Nyní Laura Adžea z EFDD. Děkuji vám, paní předsedkyně, děkuji kolegům, vážená paní Tyson. Dobře eh, víte, že v některých eh, zemích eh, existuje sociální pomoc, to znamená, že všichni ti, kteří jsou nezaměstnaní, mají možnost žít důstojně díky eh, sociální podpoře. Otázkou je, do jaké míry můžeme dále s těmito sociálními odvody eh, počítat. Je to také určitá stabilizace, která eh, vyvažuje důsledky ekonomické krize. Nemohlo by být doporučeno, aby všichni členské země zaručili, že vznikne určitá občanská síť pro potřebné, zejména tváří v tvář skutečnosti, že to může se hrát velmi důležitou roli v těchto eh, těžkých dobách máme v současnosti. Eh, ráda bych eh, připomněla, že jde také o závazek obnovit důvěru občanů. Občané potřebují záruky a důvěra musí být obnovena. Děkuji vám. minimální eh, příjem pro eh, občany. Můj osobní názor k tomu je takovýto. V 21. století musí být eh, lidé eh, pobízení, podporování, aby eh, převzali za sebe odpovědnost. Ovšem, ti, kteří z jakýchkoliv důvodů se odstnou vně normálního trhu práce, těm musíme dopřát podpory a ochrany. A minimální příjem je v tomto ohledu velmi důležitý. Kdybychom mohla rozhodnout o tom, co by se mělo ve všech členských státech Evropy stát, tak by skutečně byl zaveden určitý minimální eh, obnos, minimální eh, mzda či příjem. Ovšem, eh, my tady máme určitá pravidla, máme smlouvu, kterou musíme naplňovat a já se domnívám, že my z úrovně Evropy můžeme nabízet určité pobídky nebo stimulace, nemůžeme ale nic nařizovat. Podněty, pobídky dáváme a také to platí pro naše doporučení pro země, boj proti chudobě a sociálního vyloučení vyloučení je právě jeden z nástrojů eh, který uplatňujeme, ale to nestačí. Minimální příjem e, také nestačí. Musíme se postarat o to, aby lidé byli sami aktivnější, aby se do nich více investovalo, aby sami e, měli šance vybřednout z chudoby, aby se jim dostalo vzdělávání, eh, kvalifikace, aby byli skutečně naváděni opět vstoupit do trhu práce. A v každé zemi se musíme postarat o to, aby tato minimální mzda nebo minimální minimální příjem eh, se neproměnil v určitou past, eh, do níž eh, lidé spadnou. Musíme zajistit rovnováhu mezi minimálním příjmem na straně jedné a mezi pobítkami na straně druhé, které opět napomůžou návratu lidem do, na trh práce. Můžeme na evropské úrovni přijímat určité iniciativy, například poskytování pomoci členským státům na základě určitého referenčního rozpočtu rozpočtu, to můžeme společně učinit, ale vnucovat eh, minimálně příjem nebo stanovovat jej nemůžeme. Prosím, dodržujte časové limity. Eh, Paní designovaná komisařko, ráda bych zde oslovila, oslovil dvě téma a doufám, že nám dáte konkrétní odpověď. Za prvé, jaké legislativní iniciativy vyvinete, aby bylo zaručeno, že osoby s postižením budou mít přístup na trh práce? Víte, že to jsou skutečně lidé, kterých se hospodářská krize velmi dotkla. V mojí zemi řada z nich nemá přístup přístup ke zdravotní péči. Tyto osoby byly rovněž vyloučeny z programu za celoživotní vzdělávání. Vzdělávání, práce a zdravotní péče, to je to, co tito lidé potřebují. Za druhé se hovořilo o vytvoření jednotného pracovního trhu a mobility. Zohlednila jste taky, že by to mohlo vést k tomu, že dojde k veliké migraci uvnitř Evropské unie z takových zemí, jako je Řecko. A to znamená, že jiní lidé budou přicházet stále noví lidé, kteří budou chtít pracovat v jiné zemi než ve své původní zemi. Děkuji. Eh, eh, Děkuji vám, pane kolego. Eh, to jsou velice obtížné otázky. Pokusím se v krátkosti času na to odpovědět. Co můžeme udělat pro lidi s postižením? Za prvé bych řekla, že bychom si měli vytvořit úplně jiný obraz o tom. Já bych ráda, abychom si uvědomili, že lidé s postižením a s omezením jsou také lidé s talentem a schopnostmi a není tomu tak, že když někdo je v tom či onom aspektu omezen, že nemůže a nic neumí. Musíme dodržovat především zákony, které existují. Žádná diskriminace na trhu práce. Tito lidé s postižením a či s omezením mají práva k přístupu na pracovní trh, jenom je třeba tyto zákony dodržovat a na tom eh, bych ráda spolupracovala, na to bych ráda působila. Existuje také komise Spojených národů pro lidi s postižením a eh, tady je rezoluce, kterou jsme podepsali. Měli bychom skutečně i tuto efektivněji aplikovat, prosazovat tak, abychom se stali příkladem pro okolní svět. Můžeme něco udělat i krátkodobě, například pracovat v legislativní oblasti. Byla tady položena otázka, jak zajistit výtěčí přístup eh, k pracovnímu trhu z, pro lidi s postižením. Tato záležitost byla podpořena Evropským parlamentem. Vím, že jednotlivé útvary komise na, to pracují, na tom pracují, aby se předložil návrh směrnice, aby se vytvořil takový vnitřní trh pro produkty a se službami, které by mohly poskytovat lidé se zdravotním postižením se s postižením, tak, aby byly vytvořeny příznivější podmínky, aby trh práce mohl být lépe využíván i lidmi s postižením. Co můžeme udělat v oblasti migrace a eventuálních proudů migračních, o kterých jste hovořil? No, dobrá, může k tomu dojít, ale ráda bych ještě upozornila na otázku. Pracovní mobilitu je třeba podpořit to je pozitivní pro lidi, ale i pro ekonomiky jednotlivých zemí. Je to pozitivní v tom tak, že možná nelze ztrácet ze zřetele eventuálně negativní dopad, ale já si myslím, že celkově je to velice pozitivní jev mobilita v Evropě. Thomas Mann, eh, from the EPP group. Ja, Frau Kandidat. Thomas Mann, EPP. Milá kandidátko, milá Marian, ty jsi byla 20 let členkou Evropského parlamentu, tedy eh, našeho parlamentu a opakovaně si osvědčovala, jak eh, považuješ za důležité, aby eh, občané pocitovali evropskou přidanou hodnotu. My to pocitujeme v případě 5 milionů mladistvých nezaměstnaných. My jsme přijali iniciativy, chceme rychle omezovat nezaměstnanost inteligentními iniciativami je například naše garance pro mládež, náš program eh, a mm, je to priorita Žana Kloda Junkra. Co můžeme očekávat od komisařky Tajsnové, aby plný potenciál této iniciativy eh, pro mladé eh, byl využit? A co můžeme udělat na straně členských států? Jak je přimět k tomu, aby těch schválených 6 miliard euro bylo skutečně využito a aby byly efektivní? Je nesprávné dosavadní přerozdělování, chybí snad ochota jednat. To by mě velmi zajímalo. Děkuji, eh, kolego Mane za tuto otázku. Hovoříme-li o nezaměstnosti eh, mladých lidí, tak eh, máme na mysli především o něch 5,7 nezaměstnaných mladých nebo 7 milionů lidí, kteří nemají ani kvalifikaci a také pohlížíme na naše iniciativy pro eh, mladé. Tady jsme vyčlenili prostředky a eh, tážeme se, proč ještě eh, nebylo těchto prostředků využito. My musíme onen program Záruka pro mládež nabízet členským státům, tak aby je členské státy lépe čerpaly, tak aby mladí lidé měli přístup na trh práce a aby se případně tři čtyři měsíce po ukončení vzdělávání, když jsou stále bez práce, se dostali do opětovného procesu vzdělávání nebo rekvalifikace nebo výcviku opatření pro státy, které nevyužívají tuto záruku pro eh, mládež, ehm, eh, by eh, případně měla být upravena tak, aby ehm, došlo k lepší podpoře mladých lidí. Co můžeme učinit my? Jak to uspíšit? Na úrovni evropských institucí jsme v rámci takzvaného loadingu již učinili velký krok. Ehm, to znamená, nabízíme členským státům operační operační programy ještě před rokem 2014. Některé toho využili, jiní ne. E, ze strany Evropské komise se toho děje mnohé. E, probíhají semináře o osvědčených metodách e, a dobré praxi, abychom vysvětlovali, jak funguje tato iniciativa pro mládež, jak lze sestavovat programy a podobně. Nyní byl vypnut mikrofon. Sean Simon, socialista demokraté. Posted workers eh, pokud jde o vysílání pracovníků, eh, předseda Juncker se vyslovil eh, nesmírně jasně a přislíbil revizi původní vysílání pracovníků. A to teď, a ne někdy za spoustu let, až přestaneme se tímto tématem zabývat. Vy ve svých písemných odpovědích i dnes jste ovšem hovořila nesmírně vágně a hovořila jste o jiné směrnici a e, tady e, je, tady jde ovšem o to, že je neustále podkopován právní základ původní směrnice a že je zapotřebí důkladná revize, abychom dosáhli nějaké změny. Takže můžete teď na záznam říci, už teď porušujete Junckerův slib, Eh, přeskumu původní směrnice? Pokud ano, máte od něj pověření, anebo je to roztržka mezi vámi dvěma? Pokud ne a chcete naplnit ten slib, tak co přesně myslíte za zacíleným přeskumem? A nechcete úplnou, eh, nechcete úplnou revizi, protože jiná než úplná je pouze taková zástěrka. Eh, děkuji vám za tuto otázku. Můžu tedy nyní vysvětlit, o co mi jde. Nyní máme schválenou směrnici o e, vykonávání a e, musíme se postarat o to, aby byla efektivně implementována, abychom dosáhli zlepšení, které chceme. E, to znamená, že například při vysílání pracovníků se musí dodržovat pravidla, na kterých jsme se dohodli. Poté to vyhodnotíme a zjistíme, zda musíme udělat ještě něco víc Pokud jde o další kroky, musíme se zabývat v prvé řadě tím, jaká jsou pravidla, jak se uplatňují, jaké jsou právní předpisy a pokud se neuplatňují nebo uplatňují špatně, tak proč a co se má zlepšit, jestliže je předpis nesprávný, co je třeba na něm změnit. To znamená analýza a hodnocení na základě zjištění. A potom na základě posouzení a e, společných e, brainstormingových schůzí se zainteresovanými stranami dokážeme připravit dobrý právní předpis, e, dobrou směrnici. A tak chceme postupovat i při této směrnici. Já se nebojím přepracování. Já vím, že to někdy znamená takové otevření pandořiny skříňky, ale musíme v sobě najíst, najít odvahu zabývat se zkoumáním jednotlivých částí a změnit, co je potřeba změnit. Ale pokud jde o zásady, vysílání Tian chci ohrozit nebo spochybnit. Ale když hovoříme o vysílání pracovníků do jiných členských států, to, to je zásada, kterou nikdy eh, nespochybňujeme a nespochybňuje to ani předseda Juncker. Musíme se však zabývat oblastmi, které jsou eh, problematické, abychom zjistili, zda musíme eh, upravit legislativu ohledně vysílání pracovníků. Ale jak jsem říkala, nejprve je potřeba to vyhodnotit a poté, bude-li to potřeba, začít eh, pracovat znovu na směrnici 96. Eh, Děkuji. Arne Gericke. Děkuji, paní předsedkyně. Vážená paní Tysonová, co může udělat Evropská unie pro trvale udržitelný vývoj? Záleží vám na tom, aby vnitrostátní sociální politiky byly lépe koordinovány. Budete se obracet proti diskriminaci, diskriminaci rodin s dětmi na vnitřním trhu a budete z toho vyvozovat konsekventní rodinnou politiku na evropské úrovni a podporovat takovou strategii, jak je také v zájmu Jean-Claude Juncker Junckera. Hovořila jste o sociální ochraně. Podporujete rodiče vytvářením nové kultury pro Evropu. Vytvoříte opatření proti stresu a depresi na pracovišti. Jaká konkrétní opatření plánujete ve směrnici o práci? Eh, vidíte napřík, pohlížíte například zakaz práce v neděli za důležitý a pakliže ne, proč? Děkuji vám. Eh, Děkuji vám. Položil jste vlastně celou řadu otázek a já se pokusím na většinu z nich odpovědět co budeme dělat v oblasti rodinné politiky. Rodinná politika leží v kompetenci členských států, ale musíme vytvořit takový prostor pro to, aby členské státy mohly Eh, tuto politiku koordinovat, aby ji mohli eh, koordinovat tam, kde se to dá, protože máme společný cíl, musíme bojovat proti sociální vyloučenosti pro kvalifikaci pracovníků, ale to přeci začíná již v rodině, v dobré výchově, příležitosti dětí již od jejich narození. Musíme rodinám pomáhat, musíme mít služby podporující rodiny, musíme mít dobré služby pro děti, předškolní zařízení pro děti a zařízení, která umožní všem dětem odpovídající vzdělávací školní docházku. Musíme zabezpečit sladění práce a volného času, protože pracující lidé musí mít rovněž čas k tomu, aby mohli odpovědně dostat svým rodinným povinnostem. A zde musíme najít rovnováhu a musíme proto vytvářet dobré právní předpisy. Co děláme pro starší občany ve společnosti? Domnívám se, že zde musíme v první řadě zajistit, aby starší občané byli aktivní. Potřebujeme to. Musíme se postarat o to, aby lidé měli celoživotní přístup k dalšímu vzdělávání, ke vzdělávání dospělých, celoživotnímu vzdělávání. Je důležité, aby lidé mohli být aktivní, aby mohli, aby jim to umožnilo aktivní život, aby mohli být aktivní na trhu práce, dokávat to budou chtít, aby proto mohli mít odpovídající rekvalifikace a přizpůsobit se novým požadavkům. To znamená, tyto osoby musí být zaměstnavatelné, vysílatelné, proto o to se musíme postarat. A potom budeme mít takové starší občany, kteří, když dosáhnou důchodového věku, budou mít důstojnou eh, penzi. A tomuto se musíme opravdu věnovat a to se odráží i v doporučení specifických pro jednotlivé země, kde se pojednává zejména otázka důchodu. Děkuji, paní Bastereka. Děkuji vám mnohokrát. Jsem tady. Komis nedávno chtělo stáhnout směrnici, kterou schválil Evropský parlament v roce 2010. Za těchto čtyř let šéfové státu a vlád eh, pořád odsouvali eh, také tuto záležitost a je třeba, aby se komise starala o strategii a doporučené slaďování eh, zaměstnanosti platí, protože třeba více podpořit zaměstnance, kteří přišli o práci tak a zejména pro ženy, eh, které, když jsou otěhotní a potom porodí děti, nedo, nemohou se vrátit do své práce. Eh, je třeba, aby ženy tady nebyly jenom proto, aby vychovávaly děti. Nelze ztrácet ze zřetele to, co vy jste řekla. Musíme také hledět na obecný zájem a to jsou zájmy těch 500 milionů občanů, nejenom jedné vlády a jedné země. Paní Tyson, jako mm, poslankyně jste v roce 2010 eh, řekla, že podporujete podporu mateřství eh, v této oblasti a v této směrnici. No. Volíte mi ještě vteřinku, prosím pěkně, abych mohla dát další otázku dodatečnou nikoliv. Už teď máme spoždění 10 minut, to už je pět řečníků. Takže eh, prosím, paní Tyson, eh, pochopila jste otázku, tak prosím odpověste. Ano, myslím, že ano, říká paní Tyson. Ano, milá kolegyně, ochrana mateřství a také ochrana ženy během těhotenství. Tady je třeba mm, toto chránit. Vím, že tady existovalo přání dosáhnout koordinace na evropské úrovni. Máme tady určité minimální podmínky, které schválili všichni, ale eh, také více států žádalo, eh, aby se tato otázka znovu otevřela. Uh, Komise se věnovala této problematice, získali jsme pro naše úsilí podporu i v parlamentu a já si myslím, že ochrana mateřství je zásadní záležitostí. Je to důležité nejenom pro matky, ale eh, je třeba rozdělit si péče. Žijeme v 21. století a když se jedná o zdraví matky a dítěte, eh, to je sice věc mezi matkou a dítětem, ale je to také otázka péče. A tady je třeba myslet i na otce, třeba stimulovat společnost také k tomu, aby část povinností rodinných převzali na svá bedra otcové a aby tady byly vytvářeny další možnosti pro rodinu a pracovní příležitosti pro matku v souladu s dalšími možnostmi rodiny. To znamená, krátce potřebujeme zabezpečit účast obou rodičů i na životě společnosti. Musíme vytvořit prostor k tomu, aby si mohli rodinou péči eh, dělit. A to, co můžeme udělat na evropské úrovni, to je třeba udělat. Jaké konkrétní předpisy? Domnívám se, že musíme opět hovořit se všemi zainteresovanými o tom, jakým způsobem upravit nová, novou legislativu. Hovořili jsme o tom, kolik týdnů má trvat mateřská dovolená. Parlament parlament měl ctižádost, která překračovala ambici komise a nebylo to udržitelné, nebylo možné dosáhnout dohody. Máme tedy nižší hranici, eh, než byl navrženo parlamentem 22 týdnů, ale já jsem připravena k tomu, abychom mohli s partnery znovu jednat o tom, zda by mateřská dovolená a čas na otcovskou péči nebylo možno znovu projednat na úrovni evropské legislativy. Paní komisařko, co se týče priorit, které jste teď uvedla, to znamená vytváření pracovních příležitostí a rozvíjení sociálního dialogu, eh, budete eh, souhlasit s tom, v tom, abyste spolupracovala s naším výborem EMPL, kde jste pracovala sama a s odborovým svazem na evropské úrovni, který učinil odpovědající návrhy pro trvalé udržitelný růst a kvalifikaci pracovních příležitostí, aby se tady zvýšila úroveň eh, vytváření hospodářské národního produktu o více než 2% a aby bylo možno vytvořeno nových 10 milionů pracovních příležitostí. Budete se angažovat i v této práci? Geachte collega, ik uh, moet eerlijk toegeven dat ik kennis... Vážení kolegové, vážený kolego, musím přiznat, že se budu muset v této věci ještě informovat, ale mohu vás ujistit, že jsem eh, připravena eh, rozvinout dobrý vztah se sociálními partnery. Vím, že nejsou vždy spokojení, že sociální dialog není vždy na výši doby. Prodělali jsme velkou krizi, to situaci eh, stěžuje pro sociální partnery uzavírat kompromisy, ale já si toho jsem vědomá. Myslím, že s kolegou Dombrovským, který eh, je příslušný pro sociální dialog, se tím musíme zabývat a se všemi ostatními kolegy, jak se zástupci eh, zaměstnanců, tak i Evropského eh, odborového svazu a zaměstnavateli spolupráce se sociálními partnery a naslouchání to um, je oblast, eh, kde ve mně najdete spojenkyni. Eh, sociální partnery a sociální práci považují za něco dobrého a nikoli za eh, zlo. Musíme se ještě více informovat. Oni znají situaci na místě, podmínky života a lidí a musíme zajistit, aby když přijmeme rozhodnutí, eh, bylo napojeno na místní situaci a bude-li tomu tak, eh, tak budou lepší i výsledky. Eh, budeme-li tedy schopni naslouchat sociálním partnerům, budeme je konzultovat a, a setkávat se s nimi, pak ve mně naleznete spojence. Děkuji. Nyní má slovo Jean Lambert Zelení. Děkuji. Paní Tyson, jak jste uvedla ve svém úvodním proslovu, Evropský parlament eh, eh, se vyslovil proto, aby eh, sociální otázky a podpora růstu šly ruku v ruce a my to slyšíme i od Žana Kloda Junkera. Stále ještě jsme zneklinění, že nová komise se chce, chce jaksi zabetonovat význam ekonomické zprávy. Budete vy mít pravomoci kontrolovat kontrolovat, prověřovat návrhy jiných komisařů, které budou mít určitou tendenci prohlubovat eh, chudobu a eh, eh, sociální nerovnosti a tedy půjdou proti cílům agendy 2020 a jakým způsobem budete chtít tato, tyto návrhy měnit nebo upravovat. Budete mít například právo veta. Děkuji vám, paní, Har- paní Lambert. Já se domnívám, že je uvedeno ve vodítkách, ve směrech a popisu práce a úkolů Žana Kloda Junkra, zejména pokud je o mě, že sociální a ekonomické aspekty jdou ruku v ruce. Já budu pohlížet na svůj úkol tak, že sociální otázky získají vyšší postavení. Nikdo v komisi nebude mít právo veta, protože kolegium pracuje jako tým, to bylo přání eh, předsedy a to je také záměr všech komisařů, abychom skutečně eh, pracovali v součinnosti jako tým, aby se eh, nezasazoval každý pouze za svou oblast, ale musíme společně usilovat o dosažení správných rozhodnutí, o dosažení rovnováhy, vyváženosti a také o to, aby byla sociální oblast více zohledněna. Samozřejmě ekonomická zpráva bude řízena um, příslušnými ukazateli, nebyly ale v eh, popisu úkolu je také uvedeno, že budou prováděny analýzy, že sociální ukazatele skutečně získají eh, větší váhu. S kolegou pro ekonomické otázky eh, na to budeme dbát. Musíme se postarat o to, aby se to promítlo v doporučeních pro jednotlivé země. Postaráme se také o to, aby skutečně v souladu se směrnicí o potírání chudoby jsme dbali nejenom na to, aby členské státy se o tento cíl starali finančně, ale aby se pracovalo také na odstraňování příčin chudoby. Tady jsou možnosti zesílených investic do lidí, do jejich vzdělávání, to budeme určitě podporovat a v neposlední řadě pokud eh, budeme uskutečňovat makrofinanční eh, program pomoci pro země v obtížích, doufejme, že to nebudeme muset eh, uplatňovat, ale pokud ano, pak se postarám o to, aby došlo také k hodnocení sociálních dopadů, tak abychom přesně věděla, jaké dopady, věděli, jaké dopady to opatření bude mít. Děkuji a nyní má slovo paní Tiziana EFDD. Prosím. Grazie. Signora Děkuji vám. E, paní rezignovaná komisařko, e, Eh, Evropská eh, unie je svázána fiskálními opatřeními, jako je Tupac a SIXPEC. A eh, pokud jde o zaměstnanost a výzkum, tak tady to zmiňujete jako jednu ze svých priorit. Bude to vyňato z toho 3% cíle, protože tady jsou zapotřebí investice, které vytvářejí pracovní místa a přinášejí přímou přidanou hodnotu. Budete se snažit o to, aby takovéto investice byly vyňaty z té procedury nadměrného deficitu. A dále, dotkla jste se záruky o mláde pro mládež. Ta je nedostatečná ve středomořských zemích, možná proto, že lidé si naivně myslí, že mohou e, kopírovat model, který se využívá na severu. Nemyslíte si, že e, je e, na místě Učinit rozdíly v metodologii implementace této záruky podle okolností v jednotlivých zemích. Eh, nezaměstnanost mladých je proměnlivým faktorem v jednotlivých zemích. A nemyslíte, že je potřeba lépe monitorovat programy za eh, evropské finance? Eh, například jediné, co se někdy stane, je vytvoření webové stránky. Dank u wel mevrouw voor die vraag. Eh, wat met de flexibiliteit in eh, sixpack? Eh, pokud jde o flexibilitu sixpacku a našich rozpočtových dohod, tak já vím, že to je velice citlivá otázka. V parlamentu se o tom mnoho diskutovalo v minulém legislativním období. A ta flexibilita, eh, kterou máme v daných předpisech, musí být využívána, ale musíme dodržovat zároveň pravidla. Eh, eh, krize navýšila dluhy veřejné i soukromé a to, to vlivem přijatých opatření a potom byla přijata strukturální opatření na zlepšení situace. A my musíme pokračovat. E, ne, nesmíme couvat. My máme flexibilitu e, v paktu stability a růstu a tuto flexibilitu musíme využít v maximální možné míře. A nová komise také prohlásila, že tuto flexibilitu využívat chce a že tady je k dispozici manevrovací prostor. To znamená, že je zapotřebí vytvářet investice, ale není to tak, že by se s některými investicemi nepočítalo například e, u určitých sociálních strukturálních reform e, existuje situace, kdy nenaplňujeme své cíle a e, že se to odkládá do budoucna e, a tak dále. Takže e, reformy se musí provádět a rozpočtová pravidla se musí dodržovat. Záruka pro mládež a iniciativa pro mládež. To jsou oblasti, kde si myslím, že můžeme najít jedno řešení pro všechny existují strukturální problémy, které se zhoršily vlivem ekonomické krize a e, my musíme zohledňovat problémy v jednotlivých zemích, ale já si myslím, že v balíčku už nyní flexibilita je. Jde tady jen o to, aby členské státy vytvořily e, správné operativní programy přizpůsobené jejich zemi. Dominik Martin nezařazený, prosím, máte slovo. Dověděl jsem se, že nezaměstnanost mládeže, nezaměstnanost žen, eh, starších občanů, jak chcete tu Evropu uskutečnit v souladu s uskutečněním plánu 2020, když vidíme, že jednotlivé členské státy vylučují eh, sociální výdaje z veřejných rozpočtů. Jak chcete postupovat v souladu s doporučením OIT? ke kterým se obracejí státy zády. Kdo vytváří pracovní příležitosti a kdo vytváří hromadnou nezaměstnanost? Eh, podniky, zejména malé a středně velké podniky, které vytvářejí 84 pracovních příležitostí, nemají eh, podmínky pro vytváření mládeže a starších občanů. Liberalizace tady eh, vede k tomu, že stále více se zvyšuje hromada nezaměstnanost je tady méně protekcionismu, méně ochrany mladých lidí i starších občanů, zejména v souvislosti s průmyslovými odvětvími. Co proti tomu chcete dělat? Eh, Děkuji vám mnohokrát za tuto otázku. Vy jste upozornil na celou řadu fenomenů a na snahu uzavírání hranicu. To je trend, který jsem zaznamenala, ale chci poukázat na to, co jsem řekla úvodem. Ode mě nemůžete očekávat, že vám budu dávat velice zjednoduše na řešení na komplexní a závažné problémy. Problém nezaměstnanosti je daleko komplexnější a složitější, než jak se o tom hovoří Eh, ve společnosti, která se nachází v, přeho, přechodu, v globalizaci, eh, je jasné, že tady souvisí také technologická informativní Eh, oblasti, které vytvářejí nové příležitosti, ale my musíme hledat odpovědi na všechny tyto komplikované jevy a musíme se připravovat na přizpůsobování se rozvíjící se situace. A to je to, oč chci usilovat, abychom byli připraveni na tyto změny, na nezbytné přizpůsobování, aby se investovalo do lidí, aby byli dostatečně připraveni na tyto změny, ke kterým docházejí, což prospěje i společnosti, je třeba tyto společnosti potom prosazovaly hodnoty, na kterých stojí evropská integrace. To je výzva, která před námi stojí. Eh, děkuji, George Bach má slovo. Ano, děkuji a srdečně vítejte, Marian Tyson. Jeden z cílů strategie 2020 eh, musí být prioritou komise a sice potírání chudoby, to jste zmínila. Eh, a k tomu patří také boj proti prekérním pracovním, nejistým pracovním poměrům. Extrémní forma Eh, tohoto typu je eh, nebo může vyústit eh, v bezdomovectví. Evropský parlament požadoval již v roce 2014 určitou iniciativu proti bezdomovectví. Bylo konstatováno, že více než 400 tisíc lidí v EU jsou bezdomovci. Jak hodláte konkrétně lidem, kteří jsou postiženi chudobou mimořádně a kteří jsou v nebezpečí, že zaosta, zaos, budou zaostat zaostávat pomoci. Co lze dále učinit eh, pro eh, zabránění zneužívání flexibilních forem eh, pracovních poměrů? Děkuji. Děkuji, pane kolego Bachu. Chudoba je obtížným problémem a jednou z velkých výzev, které čelíme, to byl mm, jeden z našich cílů v strategii 2020. Během krize jsme se um, trochu od toho odklonili, nicméně je to něco, čemu se musíme věnovat v příští komisi, abychom od proti tomu bojovali. Eh, v dnešní společnosti není možné, aby bylo tolik lidí postižených eh, vyloučením a eh, chudobou. Bezdomovectví k vaší otázce. To je samozřejmě něco zcela prioritního. Bezdomovci jsou extrémně vyloučené osoby to rovněž nelze řešit z půdy Evropy, nemůžeme zavádět eh, eh, společnosti pro výstavby bytů, to je úkol národních a lokálních orgánů. Můžeme ale nabízet pomoci skrze strukturální fondy. Ve strukturálních fondech existuje také program výstavby bytů eh, či domovů a také eh, speciálně mm, na podporu eh, bydlení pro bezdomovce nebo také výstavbu sociálních bytů za nižší náklady a také nižší náklady užívání, investice, renovace za nižší náklady. A eh, pak existuje celá řada experimentů v této oblasti co musíme učinit, abychom se postarali o snížení nejistých pracovních míst. To je v době krize obtížné. V této chvíli je mnohdy lepší mít nejisté eh, pracovní místo než eh, žádné. Musíme ale samozřejmě eh, se postarat o to, aby lidé setrvali v těchto pracovních místech. Možná, že mm, to v této chvíli je něco přechodného, ale musí tady existovat perspektiva na stabilní pracovní místo. Musíme zjistit, jaká je přesně situace v členských zemích a musíme přimět členské země k tomu, aby od odstranili tuto segmentaci. Jsou osoby, které jsou velmi dobře chráněné, jiné, které chráněné vůbec eh, nejsou eh, na trhu práce. Eh, musíme se postarat o to, aby zůstala ochrana práce zachována, ale také, aby byli chráněni lidé bez práce i ti, kteří jsou v prekérních pracovních místech. Guillaume Balas, socialisté a demokraté. Madame Tysen, uh... Eh, slyšela jste, jak se staví socialisté. Eh, víme, že mladí lidé odcházejí z různých zemí právě proto, že jsou nezaměstnaní a ve velice prekárních podmínkách. Ale když tady hovoříte o mládi, říkáte, že třeba je podpořit, že je třeba vytvořit příznivé podmínky pro trh. Ale my, sociální demokraté, se domníváme, že není je třeba přejít také k závazným aktům, co se týče mládeže. Celá řada eh, států v vůbec neuskutočňují a nečerpají ty úvěry, které byly dány k dispozici. Je často eh, tady máme proklamace, ale nemáme tady fakty. Co může dělat Evropská unie konkrétně? Když se podíváme v roce 2016, eh, má eh, být zlepšena situace mladých daleko více. Já bych chtěl vědět, jaké iniciativy chcete učinit tak, aby byly skutečně závazné k tomuto tématu, eh, protože zatím bohužel zaměstnanost mládeže pořád pokulhává a je v pozadí zájmu. Děkuji mnohokrát, kolego. Přísliby, které byly dány mladým lidím, díky doporučením v tom programu za roky mládeže, to je velice vážný, seriózní slib, eh, který eh, má znamenat, že všichni musíme dávat pozor jako instituce a jako státy, abychom toto také realizovali, aby mladí lidé viděli, že tady máme hmatatelné výsledky, protože jinak přijdeme o další generace, přijdeme o důvěru mladých lidí. Jakým způsobem to uděláme? Teď máme k dispozici prostředky a naší úlohou i úlohou příslušného generálního ředitelství je vytvářet takovou politiku, aby tyto prostředky byly čerpány k účelu, ke kterému byly vytvořeny. Není možné eh, jenom říci, že tady máme rozpočet a finanční prostředky a, ty budou nějakým způsobem rozdány. Ne, musíme se postarat o to, aby tyto prostředky byly vytvářeny na iniciativy, které přinešou své výsledky. Musíme mít měřitelné cíle, musíme dohlížet na to, co se dělá v jednotlivých členských státech. A nebude-li toto prosazováno dostatečně, budou-li prostředky používané na špatné cíle, je třeba okamžitě zatrotit a povolat členské státy k odpovědnosti a spolu s nimi hovořit o tom, co můžeme udělat pro zlepšení situace, pro to, abychom měli lepší programy, abychom eventuálně změnili směr či orientaci, protože i členské státy mají zde své místo, muži se navzájem učí jeden od druhého, někdy mají různé problémy, ale často velice stejné problémy. Musíme se postarat o to, abychom dospěli k výsledkům, protože jak jste na to upozornili vy, dokud tato iniciativa nepřinese výsledky, dostaneme se ještě do hlubší krize nedůvěry tedy v mladých lidech a to si nemůžeme dovolit. Nemůžeme si dovolit jako společnost přijít o celou generaci lidí, mít tady generaci, celou generaci, která je bez práce a která není schopná zabezpečit eh, si svůj celý život. To si nemůžeme dovolit. Pan Krasnodemský z ECR. Děkuji vám. Vy jste eh, hovořila eh, ve svém úvodním prohlášení o eh, vysoké mobilitě pracovníků. Tato mobilita ale může mít i negativní následky. Zejména jestliže, se, jestliže ta mobilita probíhá jenom jedním směrem, například v Pol- Poláci často cestují do Spojeného království nebo do Německa a ne naopak. To vede k tomu, že v podstatě lidé pracují na místech, která jsou pod jejich kvalifikaci, což zase vede k tomu, že vznikají společenské konflikty, že e, vzrůstá kriminalita. Kromě toho dochází k jevu zvanému brain drain, odliv mozku. To je také velký problém. To všechno vedlo k hlubokým společenským problémům v mnoha evropských regionech. E, proto se ptám, vnímáte i tyto negativní následky e, mobility práce, protože o těch jste ve svém úvodu nehovořila. A co proti ním hodláte dělat? Děkuji vám, kolego, za tuto otázku. Mobilita je opravdu citlivou záležitostí, nicméně je důležitá, protože v Evropě máme vnitřní trh a ten se týká nejenom zboží, služeb a kapitálu, ale také osob. Eh, to je jeden z našich výdobytků, je to základní právo našich občanů, eh, které jednoduše musí existovat lidé se pohybují z východu na západ, ze západu na východ, ze severu na jih i opačně, ale e, musíme e, vnímat, jakým směrem tyto proudy e, jdou a musíme se dívat, které země spíše vysílají lidi a které přijímají. Já jsem přesvědčena o tom, že mobilita skýtá možnosti a mobilita pracovní síly musí být podpořena. V Evropě máme mnoho nezaměstnaných, ale také máme mnoho neobsazených pracovních míst. Eh, takže máme tu jednak nezaměstnané a jednak eh, neobsazená pracovní místa. To není ve vzájemné harmonii. A problémy existují v různé míře v různých členských státech. Kdyby lidé z jedné země mohli pracovat v druhé země, a ten potenciál na to je, eh, samotní lidé mají tu vůli a to více, více lidí než kdykoliv dříve využívají mobilitu z vlastní síly. To vidíme. A proto to musíme podchytit a dále rozvíjet, aby to lidé mohli lépe využít, aby ti, kteří nedokáží najít najít práci ve své vlasti, se mohli uplatnit jinde. A abychom pomohli i zaměstnavatelům, e, kteří nedokáží ve své zemi e, najít e, zaměstnance, tak abychom jim umožnili hledat jinde. Je tu tedy velký prostor. A to platí i pro mou zemi, ale také pro Evropu jako celek. Musíme se zabývat E, otázkou, aby tito, nebo mobil, aby tito mobilní lidé více přispívali k hrubému národnímu důchodu v té zemi, kde pracují. Což znamená, že se musíme zabývat nejen těmi citlivými eh, otázkami, které někdy vyplují na povrch v těch přijímajících členských státech. Musíme eh, vnímat i pozitiva, které, která tato mobilita přináší. Musíme řešit citlivé otázky a musíme hlavně pracovat na eh, aspektu integrace. V Evropě máme mnoho různorodých kultur, Eh, máme kulturní rozmanitost a lidé se musí eh, naučit integrovat do země, do které přijdou, aby tam byli vítaní a aby se dokázali podílet na společenském životě, aby se stali platnou součástí společnosti. A současně musíme bojovat proti všem možnostem zneužívání. Omlouvám se, že vás přerušuji. Nyní dávám slovo paní Martině Dlabajové ze skupiny ALDE, ALDE a prosím, kdybyste dokázala ušetřit pár vteřin, udělejte to. Děkuji vám, paní komisařko, za to, že jste sem přišla odpovídat na naše otázky. Hodně se hovoří o nezaměstnanosti v Evropě a o nezaměstnanosti mládeže zejména. Já eh, pocházím z podnikatelského prostředí a velice mě znepokojuje eh, to, jak můžeme řešit tento problém jaksi eh, sladěním dovedností s pracovními místy. V současnosti existuje téměř, existují téměř dva 2 miliony volných pracovních míst a přes 5 milionů nezaměstnaných mladých lidí. To jsou lidé, kteří by chtěli pracovat a nemůžou najít vhodnou práci, anebo, eh, anebo jsou tu zaměstnavatele, kteří nedokáží najít lidi správnou, se správnou kvalifikací a eh, biznesy hodně investují do rekvalifikace, do přeškolování pracovníků a mnohem raději by investovali eh, do vzdělávání v ranějších fázích života podstatě neexistuje žádná koordinace mezi školami a univerzitami na jedné straně. Co uh, hodláte udělat proto, abyste lépe sladila uh, dostupné dovednosti s pracovními místy v Evropě? Děkuji vám za tuto otázku. Je to pro nás velká výzva a v tomto období si musíme vyhrnout rukávy a řešit to. Já vím, že je to velmi citlivá otázka. Uh, Někteří lidé si myslí, že e, lidé je třeba vzdělávat a formovat tak, aby byli připraveni pro společnost. A e, já se domnívám, že musíme mít eh, dvě, musíme mít dvě věci, tedy velmi dobré všeobecné vzdělání, tak, aby se lidé ukázali i dále učit a zároveň musí získat dovednosti, aby dokázali fungovat na trhu práce. Potřebujeme lepší propojení mezi školami a trhem práce. A to se týká zejména vzdělávání v oblasti profesních, učňovského vzdělávání, technického vzdělávání. Eh, dále potřebujeme vzdělávání dospělých. To je věc, která by se neměla omezit jen na začátek pracovního života, ale má to být vzdělávání, které zabezpečí to, aby si lidé uchovali eh, pracovní dovednosti a aby také lidé, kteří přijdou o práci, eh, nestratili své pracovní návyky a dovednosti, ale aby si je zachovali a nebo rozšířili. Eh, Jean-Claude Juncker mluví o tom, že některé některé eh, odpovědnosti, které patřily dosud pod školství, přejdou nyní pod sociální věci. A to, budou, to bude právě odborné vzdělávání, eh, vzdělávání dospělých, což vysílá eh, jasný signál, že vzdělávání a trh práce stojí mnohem blíže u sebe, tak abychom zabezpečili lepší propojení mezi nimi. Děkuji, Tania González. GUE. Děkuji vám, paní Tysen eh, cíly eh, Evropské unie 2020, které, o kterých jste se zmínila, znamená vyřešit nezaměstnanost a boj proti sociálnímu vylučování. Říká se, že jejich aplikace ukazují i své výsledky, ale zatím nám čísla ukazují, že naopak čísla soci- lidí v sociálním vyloučení a nezaměstnanosti se zvětšují. Například ve Španělsku od roku 2007 se snížila nezaměstnanost velikým eh, způsobem a zejména se dotkla mládeže. Domníváte se, že je třeba pokračovat eh, z politiky přísných úspor, které nás vzdalují o to skutečení cílu 2020? A závěrem chci říct, vy jste tady pořád hovořila o mobilitě určitě jako velikém pozitivním efektu. A mě by zajímalo, jak chcete teda zabezpečit důstojnou práci v takových zemích, jako u nás ve Španělsku, kde je více než 2 miliony migračních pracovníků, tak to je úplně jiné drama, které se nazývá Amil, eh, pardon, azyl a migrace. Ja. Dankjewel mevrouw. Uh er zijn eh, harde maatregelen genomen. Děkuji, odpovím vám samozřejmě ráda na tuto otázku. My byla již realizovaná opatření během krize, ale my všichni víme, že nejsou ještě dostačující. To je samozřejmě velice obtížné téma. My si uvědomujeme, že opatření přísných škrtů eh, byla eh, v začátku krize velice důležitá, ale teď je samozřejmě nezbytné eh, zapojit do všech opatření i solidaritu. A zdá se mi, že je tady rovnováha mezi odpovědností a solidaritou. V některých zemích, ve kterých existovaly velké problémy, tyto problémy vznikly nejenom na základě krize, ale tyto problémy se přiostřily dodatečně ke strukturním problémům, které již v těchto zemích existovaly. A to samozřejmě nelze vyřešit eh, okamžitě. Je třeba provádět strukturální reformy uskutečňovat zlepšení, musíme uvažovat v dlouhodobé perspektivě, ale samozřejmě nesmíme ztrácet ze zřetele krátkodobé dopady a tady je důležitý sociální aspekt. Eh, bude pokračovat politika tímto směrem? My se musíme postarat o stabilitu, nemůžeme problémy vyřešit tím, že všechno eh, budeme dělat tí eh, zase tak, že budou vytvářeny nové a další dluhy. Potřebujeme finanční stabilitu Potřebujeme hospodářskou stabilitu, potřebujeme finanční stabilitu i v soukromém sektoru, i u bankovních domů e, ve státech, ale je třeba využívat flexibilitu. Musíme se postarat o to, aby i soukromý kapitál byl zapojen do těchto snah a musíme se postarat o to, abychom dospěli k hospodářskému růstu, aby tento růst se potom projevil ve vytváření pracovních příležitostí tak, aby e, mohlo být pomoc jednotlivým členským státům. Děkuji Terry Reinke ze Zelených, prosím. Eh, děkuji vám, eh, paní Tyson, já jsem tady. Vážení kolegové, Eh, vzhledem k některým konkrétním doporučením eh, pro jednotlivé země na snížení nákladů na důchodové systémy. Jak hodláte splnit závazek z Bílé knihy komise, že budete podporovat členské státy ve zlepšení situace starobních důchodů tak, aby umožnili život v důstojnosti a ne v chudobě? A jak hodláte se zabývat současnými rozpory v politikách Evropské komise, po pokud jde o důchody a e, jak e, o tom budete jednat se svými kolegy v komisi a konkrétně k situaci žen. E, jak zajistíte, aby budoucí důchodová práva žen byla stejná jako u mužů, vzhledem k tomu, že v Evropské unii existuje důchodová propast 39% průměrně mezi muži a ženami. A jsou i horší případy, jako je Lucembursko a Německo. Děkuji. Děkuji vám, paní kolegyně, za tuto otázku. Důchodový systém je třeba zreformovat, to se neustále zdůrazňuje a pokud jde o evropský semestr a doporučení, tak tam toto téma hraje důležitou roli. Jestliže chceme dlouhodobé udržení a přežití, tak je třeba zajistit, aby lidé aby naše penzijní systémy byly udržitelné. A to je v zájmu Evropské komise. My chceme, aby naše důchodové systémy byly udržitelné a abychom toho dosáhli, budeme muset provést mnoho změn v členských státech. Lidé eh, budou muset odcházet do důchodu eh, později, to je eh, jedno z možných řešení a abychom mohli eh, zajistit dostatečné finance pro tento eh, penzijní systém, budeme muset eh, povzbuzovat lidi, lidi, kteří nemají důchodové pojištění, aby si ho zařídili. A zároveň budeme muset zajistit, aby i mladí lidé se mo- mohli účastnit důchodového pojištění aby se potom dočkali slušné penze. Pokud jde o ten rozdíl mezi pohlavími, tak to je velice závažný problém. E, a to neexistuje pouze u důchodových systémů. Tento problém musíme e, řešit tak, že zajistíme, aby se ženy e, lépe úplně e, podílely e, na pracovním životě. Mnoho žen pracuje pouze na částečný úvazek, často dostávají menší plat, mají více přerušení v kariéře a to se potom projevuje na, té, na tom rozdílu v důchodech. A to a ten rozdíl se téměř zdvojnásobí potom v důchodovém věku. To je nepřijatelné, musíme proti tomu bojovat. Ale eh, je potřeba zkoumat nejenom důchody, ale celý pracovní trh a eh, nacházet pro ženy lepší příležitosti k účasti na pracovním trhu. Děkuji, Paul Natal, EFDD. Eh, děkuji vám, eh, paní předsedkyně. Eh, paní komisařko, problémem číslo jedna v dnešní Británii je imigrace. To je jasné ze všech anket a pracovní mobilita přinesla otevřené dveře do celé Evropy a čtvrt milionu lidí přišlo do Spojeného království, kde pobírají dávky a většina z nich je z Evropské unie. A abych to uvedl do patřičné perspektivy, tak aby to všichni v této místě místnosti pochopili, tak to je město velikosti Štrasburku a je zcela neudržitelné eh, a eh, zvyšuje to nezaměstnanost a snižuje to platy. Takže jestliže britská vláda eh, vstoupí do vyjednávání o setrvání v Evropské unii, dáte Británii plné právo kontrolovat své hranice a omezit přístup evropským migrantům? Stačí mi odpověď ano nebo ne. Als men lid wil zijn van de Europese Unie, dan mogen... Eh, jestliže chcete být eh, členy eh, Evropské unie, tak od vás musíme očekávat, že alespoň ty základní pilíře, ty minimální předpisy Evropské unie eh, budou respektovány všemi členskými státy. Zatím ještě nejsme na úrovni takovéhoto vyjednávání, eh, nacházíme se na jiné úrovni. Já vím, že eh, lidé ve Spojeném království jsou velice pro společný trh, nicméně nejde tady pouze o společný trh zboží, služeb a kapitálu. Je to i, společný, je to i právo pohybu pohybu lidí a to musíme chránit a zajistit, aby bylo uh, uh, férově prosazováno. Musíme zajistit, aby eh, volný pohyb osob probíhal spravedlivým způsobem a aby eh, nevyvíjel tlak na místní služby v určité zemi. Tyto služby musí, ví, jaká je situace, eh, ví, jaká je legislativa a musí zajistit, aby byla patřičně naplňována. To jde ruku v ruce s volným pohybem pracovníků pokud je o koordinaci sociálního zabezpečení, tak eh, je zapotřebí eh, přeskoumat směrnici ale jde tady o základní princip, že lidé, se, lidé musí mít možnost pohybovat se po Evropě, aniž by přišli o sociální eh, ochranu musíme zajistit, aby ve směrnici o koordinaci sociálních systémů e, nebyly žádné možnosti pro zneužívání e, tohoto systému. A jestliže ke zneužívání dochází, budeme řešit tento problém. Ale volný pohyb osob a e, jednotný trh práce je pilíř, kterým v žádném případě nehodlám otřást. Adam Kosa, EPP, prosím. Děkuji. Vážená paní Tyson, tady jsem. Srdečně vám děkuji za vaše angažma pro e, lidi s postižením. Asi 10 obyvatelstva, přibližně 80 milionů obyvatel Evropy, žije s, e, se zdravotním postižením. Přesto přeze všechno z Evropského sociálního fondu v uplynulých letech eh, eh, nebylo eh, čerpáno tolik prostředků, dokonce ani ne 4% pro osoby s postižením. Moje otázka zní, jste s tím srozuměná a spokojená, doufám, že nikoli. A pokud ne, jak to hodláte změnit? Co učiníte, abyste usnadnila život eh, lidí s postižením. Eh, oni byli mimořádně, mimořádně postižení krizi a často se ocitají na samém okraji společnosti. Jak se pokusíte prostředky pro ně navýšit a jak hodláte dosáhnout toho, aby přístup eh, k budovám byl snáze bezbariérový pro tyto osoby s postižením? Děkuji vám, pane kolego. Vaše starost je i uh, moje starost. Hovoříte-li, že z Evropského sociálního fondu plyne pouze 4%, uh, e, plynou pouze 4% pro osoby se zdravotním postižením, tak to skutečně není mnoho. Uh, Vzpomínám si, že jsou stanovena minimální procenta Evropského sociálního fondu, která mají být určena projektům na zamezení vyloučení. A mm, to platí nejenom pro osoby s e, postižením, ale e, i, pro jiné osoby. Ale osoby se zdravotním postižením či omezením e, mají situaci ještě horší, jsou zranitelnější, hůře hledají pracovní místa a tak dále. To znamená, musíme evropské, evropské Evropského sociálního fondu maximálně využít pro osoby s postižením. Eh, pokud bych se stala komisařkou, tak to určitě budu podporovat. Co lze konkrétně učinit? Především musíme dodržovat ty dohody a zákony, které již existují, eh, zkoumat, zdali se dodržují a pokud ne, učinit eh, nápravu a také eh, zajistit, aby lidé znali svá práva, také se práva dovolali. Bezbariérovost budov, to je otázka členských zemí, tam se můžeme navzájem toho ještě přiučit mnoho, ale můžeme zajistit přístup i na jiných úrovních. Máme různé produkty, které jsou určeny pro osoby s postižením a máme ještě i mnoho bariér na vnitřním trhu. Nemáme dost inovací a to znamená, že výrobky jsou dražší pro ty osoby, které je potřebují k mobilitě, k přístupu, eh, k účasti eh, na životě společnosti a eh, proto musíme přijmout konkrétní kroky v naší legislativě o vnitřním trhu, a budu se snažit, abychom během tohoto legislativního období předestřeli konkrétní návrhy. Děkuji a nyní má slovo Ole Kristensen. Děkuji. Prekérní eh, pracovní poměry a chudoba ohrožují ekonomiku a trh práce v Evropě. Prezident eh, Juncker se zavázal k zásadě rovného platu za stejnou práci na stejném místě. Vzhledem k tomu, že vaše písemné odpovědi v tomto ohledu nebyly příliš konkrétní, eh, jaká specifická opatření předložíte na ochranu zranitelných osob proti neférovým praktikám zaměstnanosti? a jakým způsobem chcete e, zlepšit e, rychle se zhoršující pracovní podmínky pro vysoce mobilní e, pracovníky, zejména v oblasti silniční nákladní dopravy a také civilní letecké dopravy. Děkuji. Děkuji vám za tuto otázku, pane kolego. Uvědomuji si, že existuje praxe zero hours contract, kontrakt na, na nulu hodin, pracovních hodin. V některých zemích je to zapovězeno, v jiných nikoli. Domnívám se, že to je nový jev, který musíme prostudovat. Nesmí nám to trvat roky, samozřejmě, abychom eh, zjistili, kde přesně ke zneužívání dochází i členské státy mohou zde mít vlastní zákony, ale i my můžeme přijmout na evropské úrovni zákony, které je nutno dodržovat. My se můžeme tedy podívat přesněji na eh, tento fenomen Zero Hours Contract a eh, zkoumat, kde lze zlepšit naši eh, legislativu, například o úpravy, o dobách odpočinku a tak dále. Máme co dělat v této oblasti falešné zaměstnanecké poměry, ehm, to e, je velký problém. Co to vlastně znamená? tyto podvodné nebo falešné pracovní poměry. Jedná se o e, nedodržování předpisů určených na ochranu e, zaměstnanců. Schwarz systém znamená, že zaměstnavatelé zneužívají tuto situaci, eh, dochází k nátlaku, k podvodnému jednání, znemožňuje to dobrý rodinný život, vyžaduje si to další opatření a musíme eh, proti tomu bojovat. Máme předpisy na ochranu zaměstnanců, a tady eh, jde o to, abychom se zaměřili na mobilní sektory přeshraniční oblasti. Musíme hledat modrá řešení a Inspekce práce členských států je rovněž partner, s nímž musíme spolupracovat. Musíme se postarat o to, aby inspekční orgány členských zemí získaly e, větší důvěru a to nám již umožní učinit větší krok vpřed v příštích letech. Děkuji. A nyní máme ještě 20 zbývajících e, tazatelů. Prosím, abyste skutečně položili otázky, nevedli monology a dali Madame Tyson možnost se eh, vyjádřit přímo k věci. Eh, takže od nynějška budu ještě přísnější, pokud je o dodržování eh, časového limitu. Paní Jana Žitňanská, ECR, prosím. Děkuji vám, jsem zde. Vážená paní dezignovaná komisařko, Evropa stárne a v horizontu 2060 by populace ve věku 60 let a více by měla činit až jednu třetinu všech obyvatel. A dopad na stan sociální péči a dlouhodobou péči dlouhodobě naroste. Právě tyto oblasti péče o starší občany, ale rovněž o občany se zdravotním a postižením mohou být do vytváření pracovních příležitostí. Proto mě zajímá, jaké představy máte o vytváření takovýchto pracovních míst, buď prostřednictvím strukturálních fondů, anebo jaká opatření chcete realizovat proto, aby sociální a zdravotní služby pro tyto občany byly kvalitní a respektovaly lidskou důstojnost. Děkuji. Děkuji. Ja, dankjewel mevrouw. samenleving... Děkuji vám společnost stárne a zrůstá potřeba péče a my musíme hledat odpovědi na tyto otázky. Samozřejmě je to v první řadě otázka členských zemí, vytvářet systémy ochrany. My však můžeme pomoci členským státům, můžeme je podporovat a já to chci rovněž učinit. My všichni víme, že péče o starších občany, pokud nebude existovat ve službách, musí se potom lidé sami starat o své starší členy rodiny nemají tudíž možnost pracovat, vzrůstají problémy a znamená to, že celá řada starých lidí nemá takovou kvalitu života, kterou jim společnost 21. století dluží. Víme, že to je problém, který je před námi, ale nemáme žádné ospravedlnění pro to, abychom tady propásli čas. Musíme podporovat členské státy v jejich snahách zabezpečit a řešit tuto otázku. Máme rovněž sociální fond, který můžeme využívat na to, abychom vytvořili skupiny, které se mohou navzájem od sebe učit, aby se poučili z toho, jaké mohou být nové přístupy v oblasti péče. I tady musíme mít inovativní přístup a je to oblast, kde, jak jste správně řekla, můžeme vytvářet nové pracovní příležitosti Eh, máme nová pracovní místa v IT, v, v informačních technologiích, v zelených eh, oblastech, eh, v zelených, promiňte, pracovních místech, ale máme také možnost vytvářet pracovní příležitosti v oblasti péče o starší občany a musíme zabezpečit, aby se jednotlivé členské státy mohly navzájem učit, aby došlo k okamžitým hodnocením, aby bylo vidět, kde je možné vytvářet důstojné služby v oblasti sociální péče na lokální, regionální a nebo státní úrovni. Jana Tom. Děkuji. Jana Tón ze skupiny ALDE. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Diskriminace v oblastech souvisejících se zaměstnaností je problémem pro celkovou ekonomickou efektivitu Evropské unie a může mít negativní vliv na vzdělání, pracovní mobilitu a další faktory. Diskriminační praktiky podkopávají udržitelný ekonomický růst. Boj proti diskriminaci, eh, ať už je založená na postižení rase eh, nebo náboženství, je zakotvena v evropském právu ale situace v členských státech se velice liší a efektivní antidiskriminační politiky jsou eh, akutně zapotřebí na národní i evropské úrovni. Jak hodláte zajistit eh, implementaci současné protidiskriminační směrnice a jak hodláte spolupracovat se s komisařkou pro spravedlnost, ochranu spotřebitele a genderovou rovnost na boji proti diskriminaci v zaměstnání a souvisejících oblastech? Eh, Discriminatie is verboden in ons rechtsstelsel. Děkuji. E, diskriminace je zakázaná v našich právních systémech a musíme udělat všechno proto, aby diskriminace neměla žádný prostor. E, v prvé řadě musíme uplatňovat zákony, které máme. To znamená, že se musíme zabývat nejen e, implementací v členských státech, ale také správnou implementací. A jestliže vidíme někde nedostatky, musíme se ptát, e, o co tady jde a měli bychom se zabývat e, spolu s kolegy hledáním správného řešení, tak, aby diskriminace zmizela. Diskriminace e, nemá žádné místo u nás. E, my, nám záleží na rovném zacházení s lidmi. Všichni e, lidé mají stejnou důstojnost a vyžadují rovné zacházení. A my musíme pracovat pro ty, my musíme pracovat na straně těch, kteří mají tyto snahy Děkuji eh, Neoklis Silikiotis z GUE. Děkuji, paní Tyson. V několika bodech svých písemných odpovědí jste zmiňovala korespondenci eh, mezi eh, lidmi, no, korespondenci od lidí, kteří hledají práci. Eh, jak hodláte řešit strukturální nezaměstnanost? Tuto strukturální nezaměstnanost způsobila politika úspornosti a také hospodářská politika řízená z Bruselu. Každý členský stát nemůže uspůsobovat finanční politiku svým možnostem a potřebám. V zemích Jižní Evropy, které nyní procházejí programem memoranda, máme velké problémy jsou napadávána práva pracovníků, dochází k problémům ve vztazích mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Základní lidská práva eh, zaměstnanců jsou porušována, a to i ze strany vlád. Vy jste hovořila ve své písemné odpovědi se, o solidaritě, jenomže projevujete na jihu solidaritu s bankami a ne s pracovníky. Jak hodláte změnit eh, zaměstnaneckou politiku Evropské unie tak, aby nastavila důstojné podmínky pro práci a jak budete chránit práva pracovníků ze zejména v zemích Jižní Evropy. Děkuji vám. Já si velice dobře uvědomuji, že některé členské státy utrpěly krizí a jejími následky ty se dají přičítat nouzovým opatřením, ale musíme se také podívat na eh, původ krize. Eh, zůstává faktem, že i dnes eh, existuje celá řada problémů, kterými se komise musí zabývat. Já mohu velice ráda slíbit, jednu věc, o kterou mě požádal Jean-Claude Juncker, a sice, že zajistím, že při provádění hodnocení členských států, e, budeme více zohledňovat sociální indikátory a budeme jim přisuzovat větší důležitost při vypracovávání konkrétních doporučení pro jednotlivé země musíme zajistit, abychom velice dobře věděli, jaká je vlastně situace v jakékoliv zemi. Nemůžeme vycházet pouze ze statistik, musíme eh, se věnovat mnohem hloubkovějším analýzám eh, problémů. A na základě této velké databáze znalostí eh, budeme lépe schopni vypracovávat doporučení a poskytovat adekvátní podporu. A dále, to je také poměrně poměrně důležitý aspekt. Jestliže v některém členském státu je, jsou zapotřebí e, opatření, tak musíme provést studii sociálního dopadu. E, víme, že e, nouzová opatření trojky musela být spuštěna velice rychle. A parlament to v minulosti kritizoval, a e, já bych mohla souhlasit s tím, že e, nad některými rozhodnutími trojky e, se vznáší otazníky, ale my nyní musíme tedy zkoumat pravou podstatu problému. Ty problémy ještě nejsou plně vyřešené a my nyní musíme zajistit, abychom byli lépe informovaní o tom, co přesně se odehrává v terénu v členských státech. A při vytváření politik to zohledňovat tak, abychom vytvářeli pracovní místa v budoucnosti, protože nedostatek pracovní míst je hlavním problémem členských států. Potřebujeme růst a investice v zemích, které to nyní nejvíce potřebují. Děkuji, Karima Deli. Děkuji, paní předsedkyně. Dobrý den, paní Tysen. Vítejte, jsem tady, sedím zde, vidíte mě. Tak jo, už je to lepší. Vidíte příliš málo žen možná v sociálním výboru, ale náš výbor pro otázky žen se zaobírá důležitými otázkami. Hovoří se o volné výměně a my jsme poměrně zneklidnění tím, že Evropská unie ještě nepodepsala dohodu s OJT a moje otázka je velice jednoduchá. Můžete nás dne ujistit, že nikdo nenechá stranou naše práva vnitrostátně a evropská, která zaručují eh, sociální práva a naprostou eliminaci sociálního dumpingu. Uh, eh, ja, dankjewel mevrouw. Uh... Eh, Děkuji vám. Děkuji. Vyjednávání o TTIPu, která jste zmínila, se vedou dále, až bude ustanovena nová komise. A jak víte, spadá to do kompetence paní Malströmové, ale nebude se pouze vyjednávat o této dohodě výměně o výměně volného obchodu, ale bude to doprovázet také jednání o sociálních aspektech. Hmm, eh, tyto aspekty budou zcela jistě zohledňovány a příslušní odborníci budou eh, také členy vyjednávacího týmu. Za druhé řekli jsme, musí existovat dohoda, v níž bude stanoveno, že je nutno přilákat nové investice pro udržení našich standardů a musíme zabezpečit také, aby každý členský stát měl právo na legislativu v sociální oblasti. A tady se jedná také o pracovní normy a úmluvy Mezinárodní organizace práce. My tady nejsme v defenzivě, naopak máme spíše ofenzivní postoj a to je také náš požadavek na Spojené státy, aby Eh, i Spojené státy podepsaly eh, řadu umluv Mezinárodní organizace práce, aby, až budeme mít dohodu TTIPu, byly skutečně standardy platné celosvětově. A Úmluvy EU jsou, domnívám se, dobrou formou, kterou můžeme vzít jako výchozí bod vyjednávání. Neměli bychom se obávat toho, že naše pracovníci sociální normy, normy pro kvality a tak dále budou nějakým způsobem sníženy. Bude uděláno všechno pro to, aby se tomu zamezilo. Uh, thank you, uh... Pan Nato, eh, tedy děkuji paní komisařko za uh, rozsáhlou a velmi upřímnou odpověď tam mou předchozí otázku a potvrzení, že nedojde k opakovanému jednání o mobilitě pracovníků e, a volném pohybu. Dále, otázka další. Existují vůbec nějaké ústupky, které byste poskytla Spojenému království ohledně mobility práce a pracovníků, aby e, e, Spojené království zůstalo v Evropě? A pokud Velká Británie nebude moci akceptovat tyto ústupky, domníváte se osobně, osobně, že, Evrop, že Velká Británie, Spojené království by mělo opustit Evropskou unii? Děkuji. Vážený kolego, to je otázka, kterou byste neměl klást mně. Já o tom rozhodovat nemohu. Mám za to ale, že musí být mm, zjevné, že máme určitá pravidla, máme smlouvu a základní zásady, které musí být dodržovány. Protože struktura eh, naší evropské integrace by jinak nebyla zachována a to nechceme. Víme ale také, že pan Juncker řekl, že není slepý tváří v tvář některým problémům eh, na úrovni některých členských zemí. My budeme jednat nadále se členskými státy, budeme zkoumat jejich problémy a uvidíme, co dělat, ale nemůžete ode mě očekávat, že eh, budu eh, nyní prejudikovat určitou situaci a jako komisařka pro práci či zaměstnanost vám budu dávat dávat konkrétní návrhy a pak eh, rozhodnu, že tedy Spojené království musí vystoupit. My jsme vytvořili Evropu eh, s cílem sjednocovat národy a lidi. A Mm, naším cílem nemůže být dělat vše proto, aby národy zase z tohoto společenství vystoupily. Naopak musíme dělat vše proto, abychom si rozuměli, abychom spolu hovořili, abychom hledali společná řešení. Ale napřed tedy jednat, dobře eh, přemýšlet a pak teprve učinit rozhodnutí. Děkuji. Nyní dávám eh, slovo další mé spolu předsedající paní Jazlovské. Děkuji vám eh, Paní Tyson, já jsem se účastnila jedné meziparlamentární schůze za účast eh, zástupců poradců pro politiku hospodářskou a tam zdůrazňovali, jak důležitá je mobilita pro Evropskou unii. Já mám radost, že i pro vás je mobilita eh, velmi důležitým eh, aspektem. Uvědomujeme si, že když chceme budovat bezpečný dům, pak jsou základy tím nejdůležitějším. A eh, proto bych vás ještě jednou chtěla poprosit, Um, o odpověď ohledně otázky o směrnici o vysílání pracujících. Eh, eh, údaje, které jsou shromažďovány v souvislosti s touto směrnicí, zavdávají důvod ke starostem. Vycházíte z toho, že bude možné na místní úrovni eh, shromažďovat údaje, které jsou konkrétní, které jsou přesné, abychom pak nalezli odpovídající e, řešení. Domníváte se, že bude možné získat pro spolupráci i e, místní partnery? To je důležité e, z toho důvodu, že samozpráva v mnoha evropských regionech ty společné evropské dokumenty a základy, například agendu 2020, nedostatečně zná. Děkuji. Jo. Eh, mevrouw Děkuji vám, paní Jazlověcka. Jsem-li eh, dobře informována, tak je to vždy dobrý základ pro jakékoliv jednání. Postrádáme-li údaje, nemáme-li dost informací, tak je naším prvořadým úkolem tyto informace zhromážit, abychom vůbec věděli, o čem mluvíme. Já jsem to už opakovala několikrát. Musíme přesně znát situaci v jednotlivých členských zemí a musíme být dobře informováni. To je první věc. Za druhé, místní aktéry a jejich zapojení. Myslím, že to jsme již učinili, zejména v případě sociálních inovací, finanční podpory projektu. Tyto eh, programy jsou přece přístupné místním a regionálním orgánům. Eh, musíme také dbát o to, aby regiony a členské státy eh, nesly rovněž svůj díl odpovědnosti. Ze strany komise je obtížné prosazovat eh, svou autoritu. My máme své pracovní struktury, ale pokud bychom zjistili, že šance kterou máme se navzájem přiučit, vzájemně se informovat a starat se o to, že zákony a fondy, které jsou k dispozici, eh, nejsou dostatečně eh, využívány, pak musíme členské státy na to eh, upozornit a požadovat jiný způsob práce. Ale já se domnívám, že na místní úrovni je spolupráce mm, velmi důležitá s místními a regionálními orgány. Často také slýchám, že na místní úrovni panuje určitá neznalost zásadních eh, pravidel někteří eh, lidé vůbec nevědí, jaké eh, mohou mít výhody. My se musíme postarat o to, aby byly informace poskytovány pravdivě a úplně tak, aby všechny subjekty byly zapojeny do projektu. Pokud se tak neděje, tak se musíme obracet na členské státy a zajistit, aby eh, informovanost byla lepší a také transparentnost. Děkuji. Děkuji. Nyní má slovo paní Vilia Blinkevičů, to je socialisté demokraté. Děkuji vám, paní předsedkyně. Eh, paní Tyson, eh, vlivem ekonomické a finanční krize a úsporných opatření vzrostla chudoba a zejména eh, chudoba dětí. V roce 2011 27% všech dětí v Evropské unie bylo ohroženo chudobou a sociálním vyloučením. Evropská unie v současnosti eh, neplní eh, potřeby těch nejzranitelnějších členů naší společnosti. Jaká konkrétní opatření navrhujete, aby Evropská unie splnila eh, cíle v oblasti chudoby stanovené strategií Evropa 2020? A Jaký je váš názor na zavedení záruky pro děti, obdobné dnešní záruce pro mládež, e, která by zajistila, aby žádné dítě nebylo opomenuto? Děkuji. Eh, děti jsou eh, velice vzácným statkem naší společnosti a jestliže jsou děti chudé, je to velice špatný začátek života a to si nepřejeme. Proto musíme eh, proti tomu bojovat ze všech sil, ale chudoba je ovšem problém, kde zodpovědnost leží do značné míry na členských státech a my je musíme podporovat. Což činíme prostřednictvím spolupráce s organizacemi, které se věnují chudým a také v doporučeních pro konkrétní země musíme této problematice věnovat pozornost, tedy v těch zemích, kde existuje chudoba. A musíme vyžadovat od členských států reformy, na to klademe důraz. A já to chci v budoucnosti dělat ještě více musíme si uvědomit, že to není, že nepomůže pouze nějaká politika pro chudé. Musíme se zabývat také tím, jak je společnost organizovaná. Musíme se postarat o to, aby děti před narozením i po narození byly chráněné, abychom měli dobrá předškolní zařízení, školská zařízení, služby pro rodiny, tak, aby rodiny, které jsou v těžké situaci a v chudobě, měly přece jen možnost dobře se postarat o své děti. Děti musí být zabezpečené, eh, tak aby i děti z chudých rodin měly výhled na lepších budoucnost. Musíme proto udělat všechno. Musíme přijít s inovativními nástroji. Tady máme sami možnost eh, konat. Eh, jsou tu například programy EASY a pracovníci se musí setkávat, vyměňovat si zkušenosti a boj proti chudobě je důležitým cílem agendy 2020 a musíme mu věnovat pozornost i v doporučeních pro konkrétní země. Děkuji Helga Stevens, ECR. Prosím, máte slovo. Vážená eh, paní dezignovaná eh, komisařko, eh, my jsme právě tak z malého regionu a uvědomujeme si, že že Evropská unie stojí před velkými výzvami. Máme náročnou rozpočtovou situaci. Členské státy a jejich regiony se musí velmi zaměřovat na velké strukturální projekty eh, tak, abychom dokázali řešit problémy s mobilitou. To pomůže i ekonomice. Eh, jaké možnosti má malý region, jako je Vlámsko? k tomu, aby v rámci evropského rozpočtu eh, dokázal zrealizovat eh, náročné projekty a eh, rozdělit náklady na období několika let. Děkuji vám, paní Stevens. Vaše otázka se týká toho, jaké projekty bychom měli eh, zařídit na pomoc lidí, lidem z malých regionů. Možná, že vy, kteří nejste z našeho regionu, nevíte o diskuzi, která u nás probíhala o velkých infrastrukturních projektech, které mají být realizovány, ale eh, jejich financování by si vyžadovalo eh, evropské peníze. Já si myslím, že můžeme říci, že ano, pravidla se musí dodržovat. Nemůžeme uh, pro eh, malou zemi, jako je Belgie a malou, malý region, jako je Vlámsko, činit výjimky. Nikdo ode mě nebude moci očekávat, že budu měnit stávající předpisy tak, aby byly šité na míru eh, mému regionu. Máme předpisy a normy, které se týkají rozpočtu a jednotlivých rozpočtových kapitol. Dále máme auditory, kteří jsou nezávisle organizovaní a kontrolují vynakládání prostředků. Například nezávisle posuzují situaci, takže já k tomu můžu jakožto belgická komisařka říci, pokud budu konfrontována s těmito problémy a jsou to problémy, které se týkají jistě i jiných zemí, tak já nemůžu a ani nebudu eh, dělat něco ve prospěch své země, eh, co by nebylo v souladu s předpisy a co by eh, bylo na úkor ostatních, protože Eurostat je funkčně nezávislý a já ho budu respektovat. A to není jenom moje povinnost, ale i můj úmysl. Děkuji pan Ivo Weigl ze skupiny ALDE. Vážená paní Tysonová, dnešní den je Mezinárodním dnem starších lidí a v této souvislosti bych vám rád položil následující otázku. Budete pracovat na celoevropské strategii pro přizpůsobení se demografickým změnám, protože je jasné, že budeme potřebovat celou řadu nových nástrojů, které budou chránit tento rostoucí počet občanů v Evropské unie. Nechci se tady pouštět do detailů, ale Pravdou je, že starší občané nemají odpovědné lobistické kanály v Evropě a celá řada věcí bude záležet na vaší dobré vůli, abyste vytvořil nějaký nástroj, který by pomohl k tomu, aby lidé ve věku 45 až 65 let mohli nalézt nějaké zaměstnání. E, a to by bylo dobrým příkladem pro zlepšování podmínek v Evropské unii. Děkuji vám. Děkuji vám mnohokrát, pane kolego. Eh, zmínil jste tady ty lobbyistické skupiny. K tomu bych ráda řekla následující. Já jsem vždycky viděla, že eh, určité skupiny ve společnosti mají velice dobré kanály a že si mohou dovolit financovat, je financují lobbyisté, aby tady měli svůj vliv, ale jiné to nemají. A naší úlohou jako politikou, a to jsem vždycky tvrdila v Evropském parlamentu a řekla jsem to i na komisi, že musíme naslouchat místním občanům, eh, lobbyistům možná také, ale víme, že některá skupina občanů tady není zastupována a nesmíme ztrácet ze zřetele podnikatele. I starší občané mají ještě mnoho síly a energie a v současné době jsou velice dobře organizováni a to mohu jedině podpořit. Co musíme učinit pro starší občany? Mnoho, i vy jste na to poukázal musíme umožnit, aby starší lidé zůst, mohli zůstat aktivními. Budeme ji očekávat, že budeme žít přestá, z přestárlé společnosti Eh, tak musíme požadovat, aby občané zůstali aktivní i v delším eh, věku života, proto abychom mohli vytvářet také takové finanční podmínky, abychom mohli eh, financovat důchody. Je třeba tady vytvářet další podmínky pro vzdělávání dospělých, celoživotní vzdělávání a musíme se postarat o to, aby lidé dostali práci, kterou mohou vykonávat a to je důležité, aby tady se eh, vytvářely odpovídající podmínky i podniky, aby lidé v nich mohli pracovat déle. To je nesmírně důležité do budoucna to, aby mohl, abychom tady měli aktivní uh, Eh, možnost uplatnění se starších občanů, aby tady existoval proto také odpovídající trh. Samozřejmě je důležité také eh, myslet na dostatek příležitostí pro vyplácení důchodu. A nyní pan Šulce z EPP, vážená paní Tajsenová. Také má otázka vám dá příležitost zaobírat se tímto důležitým tématem demografie, protože přece jenom dvě minuty na odpověď jistě nestačí. Demografické změna, jak už tady zaznělo, jedno z nejdůležitějším témat naše, naší doby a Evropská unie, stejně tak, jak vy jste na to poukázala, čelí celou, celé řadě výzev stárnoucí obyvatelstvo, ale paralelně k tomu také snižující se porodnost v mnoha zemích. Eh, máme tady faktory pro důležitou sociální politiku a prostě stárnutí obyvatelstva velice ovlivňují systémy sociální politiky a politiku zaměstnanosti v jednotlivých členských státech. Možná, že byste mohla jmenovat některá konkrétní opatření, jak vy a Evropská komise chtějí nakla- chcete nakládat s demografickými změnami. Mám ještě další otázku. Jak může dlouhodobě trvale udržitelný důchodový systém být udržen? Děkuji a nyní může paní Tyson odpovědět. Děkuji vám. Děkuji vám. Hovoříme-li v Evropě o inovacích, pak je důležité, abychom uvažovali nejenom o výzkumu a vývoji, pro průmyslová odvětví, ale abychom také provozovali výzkum a vývoj pro otvírání nových eh, odvětví ve službách, eh, které by nám pomohly lépe nakládat s demografickými změnami. To přece není nic nového, to je fenomen, který již známe. Víme, že tento fenomen existuje, ale víme, že v mnoha zemích, ne ve, všem, ve všech, ale v mnoha bylo zareagováno pozdě. Ještě ne příliš pozdě, ale pozdě je třeba, aby tato záležitost byla prioritou v sociálních inovacích. Musíme proto vytvářet odpovídající platformy, demografii nemůžeme sami zvrátit, situace je taková, jaká je, ale musíme učinit všechno proto, abychom se postarali o to, aby, byly, aby vznikaly nové sociální služby, aby bylo posíleno vzdělávání, další vzdělávání, aby naše celá společnost eh, se přizpůsobila demografickým změnám. Můžeme provádět naše akce ale musíme tady být lépe informováni, musí tady existovat nové metody, musí být zapojena lokální metoda, musí tady existovat dobře vyškolení pracovníci a musíme se také postarat o to, aby byly využívány elektronické prostředky, aby byly využívány nové metody péče. Myslím si, že tady existuje skutečně velice široké spektrum a musíme na to dbát. Co se týče legislativy, tady nemůžeme učinit mnoho. Můžeme však tak vydávat doporučení a můžeme nabízet naše prostředky ze sociálních fondů a můžeme se navzájem od sebe učit. To je jistě velice důležité a tady musíme být všude aktivní. Děkuji. Nyní má slovo Petra Kamrvert, zastupuje socialisty a demokraty v výboru pro kulturu. Děkuji, paní Tyson. My dobře víme, že vysoká nezaměstnost mladých lidí je jedním z nejnalehavějších problémů v mnoha členských zemí. Také víme, že tento problém nelze vyřešit několika hezkými projekty, ale pouze vytvářením smysluplných struktur. Na mnoha příkladech členských zemích víme, že duální systém vzdělávání, to znamená kombinace kombinace eh, školního vzdělávání a vzdělávání na podnikové úrovni se eh, eh, osvědčila jako odolná proti krizi. Je to nástroj pro preventivní politiku trhu práce a také spravedlivě rozděluje odpovědnost mezi podniky a stát, pokud je o kvalifikovanou výchovu a vzdělávání dorostu. Jaké iniciativy na podporu duálních vzdělávacích systémů plánujete a jak chcete členské státy podpořit, aby takovéto systémy etablovaly a jaké mechanizmy spolupráce mezi generálním ředitelstvím zaměstnanost a generálním ředitelstvím vzdělávání byste pro tento účel chtěla vytvořit. Děkuji za tuto otázku. Uvědomuji si, že duální systém vzdělávání, alternativní vzdělávání je něco velmi užitečného, a přináší to výsledky. Známe to eh, z průzkumu z terénu. Víme, že lidé disponující takovýmto vzděláním eh, se umějí lépe uplatňovat na trhu práce. A to je jeden z našich problémů s mládeží. Přechod ze vzdělávání na trh práce se nedaří tak dobře. Zde tedy spatřují hudbu budoucnosti. Co můžeme my jako Evropa tomto ohledu učinit. Dobře víme, že vzdělávání a školství spadá do příslušnosti členských zemí, ale i na evropské úrovni k tomu máme několik nástrojů. Konkrétně se tážete, co můžeme učinit v tomto směru. Probíhají již nyní setkání se všemi zainteresovanými stranami, které by vedly ke vzájemnému učení se v oblasti odborného a učňovského školství. tam si vyměňujeme eh, poznatky, zahájili jsme tedy několik iniciativ a určitě to lze dále utvářet eh, cestou spolupráce, jak se to naznačila i vy, s kulturou. Zajisté jste eh, si všimla, že v mém pověřovacím dopise se praví nebo hovoří o tom, i které kompetence spadají eh, do kterého generálního ředitelství. Vzdělávání, odborná příprava na eh, povolání. A vzdělávání dospělých bude nyní spadat do generálního ředitelství pro zaměstnanost, což je podle mého názoru velmi dobře, protože takto eh, eh, bude možno spolupracovat i eh, bude možné spolupracovat i s kulturou. Erasmus Plus například je přeshraniční spolupráce, vysílání studentů do zahraničí a také učitelů a výměna pořadatelů vzdělávání. To jsou eh, nejrůznější výměny, které můžeme iniciovat v rámci Generálního ředitelství pro zaměstnanost. Promiňte, předsedkyně přerušila eh, projev. Nyní má slovo Renate Weber, EPP, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně, paní zignovaná komisařko. Velice si vážím vaše prohlášení o volném pohybu pracovníků, osob v Evropské unii a o mobilitě práce. A e, také s vámi souhlasím, že potřebujeme další typ vzdělávání, odborného vzdělávání a výcviku, tak abychom to sladili s nedostatkem e, dovedností a kvalifikací, které požaduje hospodářská sféra. Moje otázka zní takto to, do jaké míry očekáváte, že vy budete moci jít v rámci Evropské komise, pokud jde o doporučování eh, členským zemím eh, změn osnov, a nebo tedy pokynů pro celoživotní vzdělávání, dlouhodobé vzdělávání. Jaké změny lze očekávat, kam až budete moci zajít v tomto ohledu? Děkuji, paní Weber. Domnívám se, že nemáme pravomoce v oblasti vzdělávání, nemáme pravomoce k přijímání závazných pokynů ke vzdělávání či osnov. Můžeme pouze spolupracovat, shromažďovat informace, údaje a podobně. To je určitě něco, čím se zabývat budeme, zejména pokud jde o vzdělávání v technické oblasti a přípravu na vzdělávání. Co můžeme nabídnout? Znalosti, informace. A můžeme se postarat o to, aby se aktivně, eh, efektivně využívali v jiných členských zemí, aby ehm, osoby, které připravují osnovy, se setkávaly a učili se navzájem od sebe. Je to velmi dobrá metoda takzvaná měkká metoda, soft metoda. Jak jsem uvedla, je to oblast, kterou musíme přenechat členským zemím. Taková je dělba odpovědností a pravomocí v rámci systému subsidiarity. To, co můžeme učinit my, je například zjišťování výsledků vzdělávání. Máme znalosti o kvalifikacích v povoláních. Víme, že eh, existují osoby, které docházejí do regulovaných eh, eh, zaměstnaneckých poměru a můžeme se také postarat o to, aby eh, vzdělávání bylo navzájem uznáváno v členských zemích. Na tom se již pracuje, určitě je ještě co zlepšovat, abychom eh, vytvářeli pracovní příležitosti pro osoby, které jsou v učňovském eh, vzdělávacím poměru, které eh, mm, eh, vykazují neformálnější formy vzdělávání. Můžeme se postarat o to, aby takovéto výsledky vzdělávání byly lépe oceňovány, byly uznávány. Takto lze zajistit lepší přístup na trh práce a v souvislosti s mobilitou v Evropě bychom mohli díky tomu dosáhnout eh, snad i lepších výsledků. Děkuji. A nyní uděluje, eh, uděluji slovo eh, paní Irače Gasie Pere, socialisté demokraté, výbor FAM ženy. Děkuji vám, paní předsedkyně, paní Tajsenová. Gender mainstreaming, zásada rovnosti pohlaví je zásadní ve všech politikách, ale ve vašem portfoliu ještě důležitější propast mezi platy pro ženy a muže eh, je více než 16 Ženy mají o 39 nižší mzdy a 26 žen se nachází v sociálním ohrožení. A myslím si, že v tomto období je zásadní podívat se na to, jaká opatření je třeba realizovat pro snížení tohoto tři, těchto tří propastí, rozdíl v platech, rozdíl v důchodech a v ohrožení, eh, abychom vyřešili takovou situaci, aby se tyto propasti snížily. A jak chcete zapojit muži, zejména vaše kolegy komisaře, eh, v této úloze tak důležité týkající se rovnosti genderu? Děkuji vám za tuto otázku. Já se domnívám, že muži a ženy na komisi se v první řadě postarat o stejné nakládání mezi muži a ženami. To je právo v celé Evropě a jistě je to rovněž otázka stejného platu za stejnou práci. Já se domnívám, že článek 119, který znám na spaměť, to je základní úprava, E, proto, abychom tady měli v Evropě takové sociální zákony, které zabezpečují tuto rovnost. Zda můžeme mít takové zákony, které by to ještě více podporovaly, já se domnívám, že zákony tady nestačí, ale doporučení, která připravujeme, musí být dodržována. E, mzdy musí být transparentní a musíme mít rovněž transparentní výsledky v oblasti příjmu mužů a žen, například i na úrovni jednotlivých podniků. A co se týče zaměstnanosti, musíme udělat všechno pro to, abychom to podpořili. Zákony již existují, ale jde o to, jakým způsobem mohl, mohou být rozumně implementovány. Stejná mzda za stejnou práci to neznamená jenom to, že bychom dělali úplně stejnou práci a za to měli úplně stejnou mzdu, ale jedno je se o to, aby účast žen na trhu práce se celkově zlepšila. Ženy mají menší podíl na trhu práce, ženy mají větší podíl práce na částečný pracovní úvazek a berou si více dovolené. To znamená, dochází k daleko více přerušení práce v jejich kariéře, protože se musí starat o děti a jiné členy rodičů. A tak se dostávají do diskriminační situace v oblasti důchodového zabezpečení, neboť mají méně času na to, aby, si, eh, aby pracovali na svůj důchod. Takže se musíme postarat o to, aby byly ženy více zapojeny do práce, ale aby to mohly dělat, musíme jim k tomu poskytnout příležitosti a podmínky, musíme dát k dispozici předškolská zařízení, odpovídající služby. Je tady celá řada takzvaných tichých nástrojů, které uh, mohou ehm, umožnit lepší podmínky pro ženy. A ehm, překážky je třeba odstraňovat, ale musíme se také ještě navzájem lecos od sebe naučit. Thank you. I'll give the floor to Const- Děkuji. Slovo má nyní Konstanc Le Grip ze, z frakce EPP, která zastupuje výbor FAM. Prosím, máte slovo. Merci. Děkuji vám, paní předsedkyně. Paní designovaná komisařko, já jsem s velkým uspokojením si vyslechla vaši odpověď na otázku, kterou dala moje předřečnice a také vaši vůli eh, Ehm, prosazovat vaše portfolio, budete-li potvrzena, abyste zavedla větší rovnost mezi muži a ženami v Evropské unii kdy jednotlivé členské státy musí ještě lecos udělat pro rovné odměňování, abychom tady na evropské úrovni překonali eh, ten, eh, tu propast, která zde ještě existuje, čili bereme se spokojím na vědomí vaši vůli, ale abychom mohli eventuálně Eh, sledovat vaši reakce, vaše odpovědnosti, protože je to eh, skutečně o naše velká starost a je to také obava celou, eh, celé řady evropských občanů. Jaké jsou tedy konkrétní iniciativy, které můžete nastartovat s vašimi kolegam, kolegy, který se také týká rovnost příležitostí pro muže i ženy. Jakým způsobem chcete realizovat opatření, kromě legislativních op- Eh, za předloh. Wetgeving te doen toepassen is vooral kijken Eh, se týče legislativních opatření, tady se musíme podívat nejprve na to, jak vypadá situace reálná v terénu, abychom měli opravdový přehled o tom, co se děje v jednotlivých členských státech. Toto nám ještě chybí. Zjistíme-li, že členské státy nerespektují zákony, že právní předpisy nejsou dostatečným způsobem implementované, musíme vyvinout naše úsilí pro to, abychom donutili členské státy k tomu, aby aby se chovali jinak a k tomu musíme využít všechny nástroje, to znamená žádná diskriminace na základě pohlaví, a pak jsem ještě chtěla dodat ještě jednu věc. Pak, když si někdo řekne, že muži, když někdo řekne muži a ženy na komisi, já jsem byla velice potěšena tím, když mi pan Juncker řekl, že si přeje hodně žen ve své komise a nejenom proto, že to vyžaduje Evropský parlament, ale že je chce mít na komisi proto, víc, že na komisi, protože se domnívá, že je to tak správné. Doslova řekl, že žijeme v 21. století a ženy zde mají svoje místo a já nebudu spokojený, budu-li mít méně žen, než to minimum, které jsem si přece vzal. To znamená, že vidíme, že komise je o tomto přesvědčena a tady tady vidím také naši šanci. A jsem přesvědčena o to, že i naše další komisaři a komisařky budou v tomto duchu pracovat a že budeme tuto představu rozšiřovat a přenášet v našich eh, aktivitách a v našem působení. Já se budu starat eh, o to, abychom tady zlepšili sociální zabezpečení žena. Ptáte-li si mě na to, zda jsem feministka, pak ano, vždy, ale co chápu pod slovem feminismus? Chápu pod tím to, že ženy potřebují podporu, otevřené dveře a měli bychom tomuto úsilí věnovat velkou pozornost. Je to naše úloha a na to já hledím jako na své poslání jako eurokomisařky. Eh, Děkuji. Elena Gentile eh, ze skupiny SD. Děkuji vám, paní předsedkyně. Eh, paní Tyson, finanční krize a balíček úsporných opatření významně způsobil, že vzrostla nezaměstnanost, že v podstatě byly zrušeny veškeré sociální služby, došlo k drastickým škrtům v oblasti sociálních dávek. Eh, tato situace je nepřijatelná. Musíme vylepšovat eh, sociální, pokrytí sociálních služeb. Je, je zapotřebí programy státní podpory tak, aby nikdo nezůstal e, pozadu. E, hodláte proto, e, paní Tyson, se zasadit o evropský legislativní rámec, který by nám umožnil vypracovat určitý program sociální ochrany, eh, který by například zajistil přístup k eh, veřejným statkům a službám. Můžeme mít takový eh, evropský legislativní rámec pro minimální mzdu, tak aby v celé Evropě byly důstojné příjmy. Děkuji vám, za, paní kolegyně, za tuto otázku. Tedy zda budu bojovat za dobrou sociální, sociálně politickou situaci. Ano, máme smlouvu, ta smlouva je naše vodítko. Máme také eh, prohlášení eh, předsedy Junckera v tom smyslu, že potřebujeme dobrou sociální politiku a že potřebujeme klást důraz na sociálně tržní ekonomiku. Ano, eh, hovořilo se o tom vždy a my se musíme postarat eh, o to, aby vše bylo udržitelné, abychom měli dostatečnou konkurenceschopnost a patřičný růst a zda na to potřebujeme nějakou nějaký specifický e, evropský rámec, kterého by se měly držet členské státy. Já si nemyslím, že e, by to e, bylo možné takto konkrétně. Je to mnohem složitější. Musíme se například věnovat jednotlivým oblastem, máme pracovní právo, sociální zabezpečení a tak dále a žádat od členských států, aby vytvářeli udržitelné politiky. To v každém případě dělat budeme, to je postoj celé komise. Potom otázka minimální mzdy. Tomu jsme se zatím nevěnovali, hovořili jsme o minimálním příjmu, ale i minimální mzda je důležitá. Já si myslím, že každý členský stát by měl mít stanovenou minimální mzdu. Tak to prohlásil i předseda komise máme článek 153, kde se vysloveně píše, že nemáme pravomoc určovat mzdy. E, to znamená, že pravomoc sice nemáme, ale můžeme inspirovat členské státy, aby si určili minimální mzdu, protože to je faktor, e, který zajistí upřímnou a čestnou hospodářství hospodářskou soutěž mezi členskými státy. Tímto způsobem musíme povzbuzovat sociální partnery a členské státy. A ty členské státy, které to ještě neučinili, by to uh, učinit měly, ale je to mimo naši kompetenci, my s tím nic nemůžeme nadělat. Uh, Tereze Komodiny Kačia. Děkuji, paní předsedkyně. Vítejte, Maria Tyson, po krizi v roce 2008 a v kontextu sociálního, fiskálního a ekologického dumpingu, eh, ke kterým docházelo jak uvnitř, tak mimo Evropu, eh, znamenala, že 16 milionů podniků bylo zavřeno a zvýšil se počet nezaměstnaných. Eh, jak můžeme lépe pomoci těm, kteří ztratili práci? Některé státy doprovázejí pracovníků. Například v Belgii tady máme takzvaný zákotreno, který velice dobře Evropský parlament tady volá po konzultování a po poradách těmto pracujících a po restrukturalizaci na celé Evropsk, na, Evrop, na celoevropské úrovni co se týče rámcové směrnice, jakým způsobem chcete napřímit vaši strategii na podporu průmyslového odvětví proti mezinárodní konkurenci, protože tady vzniká hodně pracovních příležitostí v průmyslu. Děkuji vám. Eh, Děkuji vám za tuto otázku. Reformy jsou skutečností, restrukturalizace probíhá. A celou řadu reform budeme muset ještě uskutečnit, takže to nejmoudřejší, co můžeme udělat, je předvídat. Víme, že věci přijdou, musíme je předvídat jak na mikro, tak na makro úrovni a konzultace a informace pracovníků přitom hrají velkou roli. Ale samozřejmě to musí být něco víc než jenom konzultování a informovanost. Veškeré dotčené aktéři a dotčení aktéři v regionu se musí setkávat a navzájem se povzbuzovat, aby bylo možno co nejlépe předvídat situaci, aby lidé, kteří přijdou o svoji práci, dostali příležitost rekvalifikace přeškolení, aby se osvojili nové dovednosti a mohli si hledat nové pracovní uplatnění. A musíme se zaměřit na to, jaké prostředky mají členské státy, město, obce a jakým způsobem taková restrukturalizace může být doprovázena také sociálními opatřeními. To tedy znamená, předvídání je vždycky to nejlepší. Já vím, že zpráva Serka zde se říká, co je třeba udělat v oblasti legislativy. My víme, že tam jsou i protivníci, kteří hovoří o tom, že komise by neměla přijímat závěrečná rozhodnutí, že může udělat od, jenom doporučení. Ale to je záležitost, na které tedy musíme ještě pracovat. To znamená, že musíme podporovat tuto oblast předvídání. Ale víme, že tady ještě je několik zákonů, které máme v oblasti konzultování a informování zaměstnanců. A já se domnívám, že musí musíme dobře hodnotit, vyhodnotit tuto legislativu, abychom měli lepší představu o tom, zda je třeba legislativa zreformovat i v této oblasti, například co se týče konzultací, slaďování soukromého rodinného a profesního života. Čili možnosti to jistě existují a také bychom se měli zaobírat tím, že máme dostatek nástrojů pro předvídání restrukturalizace, restrukturalizace a její užitečnosti. Uh, Zatím nechci více hovorit, já chci počkat na výsledky posouzení dopadu situace a teprve potom můžeme znovu pokračovat. Děkuji a nyní uděluji slovo paní Teres Komodiny Kakia, EPP ve výboru kultury. Děkuji vám, paní eh, předsedkyně, paní designovaná komisařko. Zdá se, že panuje shoda, že mezi svými prvními prioritami eh, dá přednost komise stabilitě za zaměstnanosti a vytváření nových pracovních míst. Jak chcete přispět k vzdělávacím systémům, abyste generovala ekonomický růst v Evropě? Jak vy jako komisařka přispějete k mobilitě mladých lidí, k rozvoji jejich dovedností, kvalifikací a jejich zaměstnatelnosti? E, také pokud jde o záruku pro mládež, která byla vytvořena na řešení nezaměstnosti mladých, je známo, že do září 2014 pouze dva členské státy začaly využívat tyto fondy. Nevědět největší problém není disponibilita fondů, ale pomalost a neefektivní čerpání z těchto fondů ze strany členských států. E, jaký bude váš přístup k řešení této situace? Děkuji vám. Děkuji vám. Vzdělávání, eh, školství a trh práce se musí navzájem propojit. To je v skutku velmi důležitá výzva a eh, musíme na ní zapracovat. Tato komise se chce této problematice věnovat ještě hlouběji než dosud. Myslím, že je více než symbolické že příprava na povolání a vzdělávání dospělých, to znamená oblast, která spravuje tuto problematiku, se přesunula na generální ředitelství pro zaměstnanost. To je, myslím, jasný signál, který naznačuje, že vzdělání souvisí se zaměstnaností a eh, trhem práce. Na tom musíme pracovat. Eh, víme, že se možná setkáme s jistým odporem ze strany eh, osobností odpovědných za vzdělávání. Budou tvrdit, že vzdělávání je něco jiného. Já jsem ale přesvědčená, že vzdělávání dospělých a příprava na povolání, eh, odborné vzdělávání tedy musí, musí být propojeno s trhem práce. Tomu se budeme věnovat více programy Záruka pro mládež nebo iniciativy pro mládež, jak známo, jsou um, oblasti, z nich se čerpají prostředky a díky nim můžeme eh, rychleji předkládat operační eh, programy, programy zemí eh, Itálie, Francie tak učinili, Španělsko na tom také pracuje, byť má širší záběr a nesmíme zapomínat, že členské státy ještě stále na této problematice pracují. Měli jsme předchozí eh, rozpočtové období a v rámci eh, něho akční programy, které stále ještě běží. To znamená, že zde jsou ještě k dispozici finanční toky. Musíme se ale postarat o to, aby rozpočet na příští období byl efektivně využíván a také eh, dobře uplatněn, dobře nastaven na to, co plánovat chceme, abychom dali více práce mladým Děkuji a nyní dávám slovo Marii Chao Rodriguez za skupinu SAD. Promiňte, toto slyšení, je mi líto, že toto slyšení se chýlí ke konci a paní Tyson, potřebujeme jasné závazky z vaší strany. my všichni jsme přesvědčeni, že příští Evropská komise bude poměřována eh, kapacitou skutečně omezit nezaměstnost, zejména nezaměstnost mladých, eh, snížit chudobu, chudobu dětí a skutečně omezit sociální dumping. Proto se domníváme, že musíte usilovat o podpůrnou nebo podporující ekonomickou politiku, pro eh, silnější sociální cíle v rámci strategie Evropa 2020 a také v doporučeních pro jednotlivé země, také v průmyslové politice a investičním balíčku. A také je zapotřebí prosazovat silnější sociální cíle v ekonomické a měnové unii v eurozóně. Mou otázkou je, co budete požadovat od eh, vašich kolegů, komisařů, zejména Katanina a Dombrovského, aby to, toto naplnili, tyto cíle? Děkuji vám. Já mám za to, že musíme v skutku usilovat o hmatatelné výsledky a Musíme si vytyčit logické, eh, srozumitelné cíle a sledovat jejich plnění. Struktura komise umožňuje spolupráci mezi komisaři. Co znamená, nebude každý pracovat v uzavřené oblasti, eh, musíme spolupracovat a půjde-li o vytváření pracovních míst, tak je to sdílený úkol, eh, do něhož se zapojí všichni komisaři. Budeme tedy postupovat semknutě, musíme navzájem znát programy, které ten, který komisař zastupuje, investiční program například. tam musíme být schopni přispět všemi nástroji, který kterými ten, který eh, komisař disponuje, tak aby eh, mohla být zakládána nová firmní eh, struktura, aby bylo podpořeno vzdělávání a tak dále. Měnová ekonomická unie, tam budu spolupracovat s kolegou Moskovičem a samozřejmě s místopředsedou, který bude koordinovat práci. Budeme vlastně pracovat ve třech na tom, abychom zajistili, Eh, správné využívání sociálních ukazatelů. V této chvíli jsou považovány pouze za eh, pomocné, máme je, ale nevyužíváme je dostatečně. Myslím, že jim musíme eh, přisoudit stejný význam jako ekonomickým ukazatelům a i tady musí docházet k analýzám situací jednotlivých států, abychom podle toho mohli dávat doporučení zemím. To je, myslím, přední úkol, eh, který mám. A spolupráce, ještě jednou zdůrazňuji, je velmi důležitá. Mohu vás ujistit, že k tomu přispějí svým dílem. Děkuji. Děkuji vám a nyní dávám slovo Sabině Ferhejen za EPP, Výbor pro kulturu. Prosím. Paní designovaná komisařko, členské státy, které zavedly duální vzdělávací systém, má zpravidla, mají zpravidla nízkou úroveň eh, eh, nezaměstnosti mladých. Možná, že není vhodné, aby každý stát kopíroval tento systém, protože tam panují různé vzdělávací systém, jak jste uvedla. Ukazuje to, že spolupráce mezi eh, podnikovou sférou a vzděláváním a odborným vzděláváním pomáhá překonávat nezaměstnost mladých. Jaká opatření přijmete, abyste posílila propojení mezi vzděláváním podnikáním a podnikovou sférou. Budete podporovat duální e, systém jako nejlepší možný model v Unii. A druhá část otázky se týká vzdělávání dospělých. Jaké jsou vaše plány ohledně neformálního vzdělávání, například e, v e, nízkorozpočtovém programu Grundvik a jak budete podporovat vzdělávání dospělých a také šíření tzv. měkkých dovedností, které podporuje zejména Evropský sociální fond. Děkuji. Dank u wel, eh, collega. Ehm, Duaal leren, we hebben het er hier al over. Děkuji vám, paní kolegyně. Eh, my už jsme eh, dis- o diskutovali o tomto tématu, jde o velice důležitý nástroj. Je to metoda, kterou všichni známe a která přinesla velice dobré výsledky je eh, efektivní a dokáže začlenit lidi na eh, pracovní trh eh, prostřednictvím dobrého vzdělání. Dává jim přístup na pracovní trh, jak jste sama říkala. Situace jsou ovšem různé v členských státech a nemůže existovat žádný jednorázový přístup. Nicméně my se můžeme od sebe vzájemně učit napříč hranicemi a já se domnívám, že v program Erasmus je e, velice e, důležitý a je, je dobré, bylo by dobré začlenit do něj i e, profesní přípravu a další odvětví tak, abychom zajistili, aby se mohli sejít aktéři z různých zemí a diskutovat o organizaci svých učebních osnov, organizaci náboru učitelů a tak dále a vyměňovat si zkušenosti s tím, jaké jsou silné a slabé stránky. A právě tuto spolupráci bychom měli rozvíjet mezi členskými státy a podporovat členské státy v inovaci. Musíme e, investovat. E, toto je zásadní e, investice. Nejde jen o to dívat se, jak to dělají v jiných členských státech. Členské státy jsou velice pro takovýto typ vzdělávání. Ty země, eh, které s tím obeznámeny dosud nejsou, eh, musí zjistit, jak to funguje a eh, přizpůsobit své struktury tak, aby e, to zapracovali. A pokud jde o vzdělávání dospělých, tak tady máme problém s nedostatkem iniciativy. E, rozpočet máme, ale ty peníze se nevynakládají. E, příliš málo lidí se věnuje vzdělávání dospělých. Máme cíl 15%, ale jsme zatím na 10%. Musíme proskoumat, jaké jsou překážky, proč se ty peníze nevyužívají a jak můžeme povzbudit členské státy, aby se více věnovali Eh, vzdělávání dospělých a více ho zpřístupnili, tak aby ho co nejvíce lidí využívalo. Děkuji a nyní dám slovo Vero, paní Veronice Lopa Fontaně. Vy jste poslední řečnice ze skupiny EPP. Děkuji vám, paní předsedkyně, paní Tysen. Jako poslední řečnice mé skupiny bych ráda veřejně vyjádřila svou radost, jak odpovídáte na tomto slyšení. Je jasné, že se zavazujete bojovat proti chudobě a pomáhat nejvíce zranitelnějším osobám. Jsem přesvědčena o tom, že nám toto umožní společně pracovat na E, uskutečňování strategie 2020, abychom se konečně přiblížili spravedlnější a udržitelnější společnosti, jak jste řekla ve svém úvodu. Těší mě zejména vaše zmínka o evropském semestru, který by měl být více sociální a to je to, oč usilujeme také náš výbor. Abychom snížili nezaměstnanost, chudobu a sociální vylučování, bych vám ráda položila dvě otázky, i když už jste na ně vlastně prakticky odpověděla. Jaká opatření navrhujete pro zvětšení sociální dimenze v hospodářské a měnové unii? A za druhé, eh, přístup osob s postižením stále ještě není dostatečně transponován v eh, předpisy, již existují. A děkuji vám za vaši odpověď již předem. Um, děkuji vám mnohokrát za tuto otázku. Evropský semestr eh, má zohlednit více sociální aspekt. To nemohu zdůrazňovat dostatečně často. Je to společná úloha pro komisi. Sociální indikátory eh, budou přeskoumávány, jsou to pomocnými prostředky, ale musí dostat také hospodárnější, ekonomičtější váhu. Nejedná se jenom o to se informovat, ale musí se také něco stát v praxi. A to také učiníme v zemí eh, ve specifických doporučeních pro jednotlivé země. Sociální partneři musí být síleně zapojeny například při zpracování Eh, hodnocení ročních růstů a musíme skutečně vypracovat konkrétní doporučení specifická pro jednotlivé státy za zapojení sociálních aktérů, protože i oni jsou odpovědní za to, aby veškerá legislativa byla potom implementována, prosazována. A to je možné jedině ve spolupráci všech sociálních aktorů a domnívám se, že i zde můžeme ještě něco lecos udělat. Co se týče osob s postižením, ptáte se na konkrétní právní akta. Já vím, že to je naprosto jednoznačná otázka. Jeden milion lidí s postižením eh, v tomto ohledu existovala občanská iniciativa Parlament tuto iniciativu vzal velice vážně, napsal komisi, aby komise předložila návrhy a já vím, že příslušné útvary už se tím zaobírají. Tyto záležitosti se tedy připravují a já se budu e, zaobírat touto problematikou jako prioritou, abychom budeli existovat legislativní návrh, aby to bylo okamžitě dáno k dispozici parlamentu, abychom zlepšili přístup lidí s postižením na vnitřní trh pro vytvářet takové zboží a služby, aby mohli i tito lidé získat příznější produkty, ale by měli také lepší přístup k inovovaným trhům eh, v rámci našeho vnitřního trhu a to je také stimulus pro inovaci a bude to ku prospěchu našich občanů s postižením. Děkuji vám. Chtěla bych poděkovat všem poslancům tohoto výboru i dalších výborů za jejich otázky které byly velice zajímavé a týkaly se celé řady témat. Nyní dám slovo paní dezignované komisařce, aby pronesla krátkou závěrečnou řeč, 4 až 5 minut ve které budete moci zmínit všechno, na co jste neměla čas při těch zapeklitých otázkách, které vám byly pokládány. Takže prosím, paní Tyson, nyní můžete hovořit na závěr.